Good afternoon, dear colleagues. Um, Dobré odpoledne, vážení kolegové. Já jsem několik minut čekal, protože vždy máme takový trošku problém, že v pondělí ve tři hodiny s těmi všemi, s tím vším cestováním a přijížděním je to zkrátka těžké a ve tři máme na programu důležitý bod, tedy ten asilový balíček. Takže díky všem těm, kdo jste přišli. Začneme jako obvykle přijetím návrhu pořadu jednání. Pokud nejsou námitky vůči pořadu jednání, je tento přijat. Jazykový profil. Máme dánštinu, eh, tedy eh, malština, dánština, gelština a chorvačtina nebudou k dispozici ani dnes, ani zítra. Schválení doporučení koordinátorů. Máme nominaci zpravodaje. Pan eh, Šogor za EPP byl nominován zpravodajem k zprávě Single Digital Gateway tedy jednotná digitální brána pro poskytování informací, pomoci a řešení problémů. Potvrzujete toto jmenování? Potvrzujete, fajn. Aktiv přenesené pravomoci a prováděcí akty 23. listopadu parlament obdržel eh, návrh rozhodnutí komise o eh, implementaci nařízení 2015-2403 za účelem založení společných pokynů a deaktivačních standardů a technologií, aby se zajistilo, že deaktivované střelné zbraně budou eh, trvale neprovozu schopné. Základní směrnice 2017-853, která pozměňuje eh, eh, směrnici Rady 90 na 477 EEC ohledně kontroly a nabývání vlastnění střelných zbraní. IMCO a LIBE jsou přidružené podle článku 54. Tyto informace byly rozeslány v biletínu komitologie Libe 24. listopadu, přičemž byl stanoven interní termín pro eh, námitky. Prosím, pokud někdo chce protestovat, informujte laskavě sekretariát Libe před 8. prosincem 2017. A eh, jako poslední bod budeme mít zítra v 17.45 elektronické hlasování, buďte tak laskaví a přineste si sebou hlasovací kartičky. A tím už se dostáváme k hlavním bodům pro dnešní odpoledne. Tedy za prvé to bude e, společný evropský azylový systém. E, kolegové, k tomuto e, koordinátoři rozhodli, že proběhne debata o aktuálním stavu věci z politického hlediska k tomu celému společnému azylovému systému. Chci vám připomenout, vy to už víte, ale jenom bych to schrnul, abyste, abychom si připomněli, jak je tento balíček důležitý. Máme celkem 8 zpravodajů z výboru Libe v tomto balíčku, je to skutečně obrovský projekt. Je to sada různých revizí eh, tohoto výboru, je to politicky velice významná věc. Evropská asilová agentura, rekaz Dublinu, Eurodaku, přijímacích podmínek, kvalifikační koordin- eh, směrnice, rámec pro resettlementy, společný seznam bezpečných eh, zemí původu a tak dále. Účelem dnešní debaty není detailně rozebírat eh, jednotlivé tyto texty. To by bylo nemožné a ani to nezamýšlíme. Pro dnešek jsme měli v plánu snažit se pochopit, jakým směrem se jednotlivé prvky tohoto balíčku ubírají politicky za to. a poprosil bych proto kolegy z komise a z rady, aby se prosím snažili zaměřit na toto, aby neprobíhaly ty detaily, my to všechno známe, někteří zpravodajové a stínoví zpravodajové jsou zde, a někteří poslanci, kteří se k tomuto vyjadřují, jsou zde také. Otázka je skutečně, jakým směrem politicky se tyto jednotlivé body ubírají. Jak jsme na tom politicky takto, eh, takto krátce před Vánoci? Co můžeme očekávat? Eh, co je politicky nejcitlivější zde? Jaký je eh, ten balíček v současnosti? květnu a v červnu komise předložila sedm legislativních návrhů ve dvou balíčcích za účelem reformy asilového systému jako celku. Kromě návrhu společného seznamu bezpečných bezpečných zemí, to byla zpráva paní Guillaume, která byla navržena v roce 2015 a kde Rada pozastavila vyjednávání Eh, aby ten seznam byl zahrnut do toho nařízení o asilových procedurách. Od té doby u šesti těchto složek parlament přijal mandát pro vyjednávání s radou, eh, nejnověji k eh, tomu přepracování dublinského nařízení. Paní Wikström přijde později, stejně tak jako ostatní zpravodové k některým jiným součástem toho balíčku. Ty návrhy, byť byly předloženy zhruba ve stejné fázi, se aktuálně nachází v různých stádích legislativního procesu. Návrh pro Evropskou azylovou agenturu například je ve fázi provizorní dohody. Vy, začala vyjednávání ohledně přeformulace Eurodaku a ohledně nařízení o kvalifikacích, ale u tohoto máme pouze částečný mandát v radě. Rada přijala mandát pro vyjednávání k tomu unijnímu eh, v rámci pro resettlementy, ale zatím nemá vyjednávací mandát pro návrh ohledně eh, přepracované směrnice o přijímacích podmínkách, ani pro asilové procedury, ani pro tu novou verzi Dublinu. Takže podle mého názoru tady vidíme určitou nerovnováhu, která vznáší významné otázky ohledně ochoty a schopnosti eh, dojednat ten asilový balíček. Jsou to návrhy, které jsou vysoce propojené a možná, že zde nevnímáme tu koherentnost kterou bychom potřebovali na dokončení tohoto balíčku. Samozřejmě vyslechneme si radu a komisi v této věci. V tuto chvíli si tedy nevyslechneme všechny ty detaily těchto návrhů, ale poslechneme si informace o takové jaksi politické aktuální situaci z komise a rady, jak na tom jsou a pak, jak doufám, si vyslechneme také reakce zpravodajů k těmto velice důležitým bodům. Jako prvnímu dám slovo za komisi panu Rajenovi, zástupci šéfa odboru, aby nás informoval o aktuálním stavu reformy tohoto balíčku. Pane Rajene, buďte tak hodný a omezte se na zhruba sedm minut. Já vím, že to bude znít jako velmi málo času, ale já předpokládám, že zde bude mnoho otázek a že proběhne debata. Rád bych, abyste měl prostor pro reakci, takže Prosím, vezměte si slovo, řekněte nám o té strategii, jak to teď s tím balíčkem vypadá. Děkuji. Díky, pane předsedo. Já se pokusím o co největší stručnost. Pokusím se stručně schrnout aktuální stav vyjednávání k těmto sedmi návrhům přijatými v komisi v rámci té komplexní reformy asilového systému. Poté bych řekl pár slov o propojeních mezi těmito návrhy, o kterých se vyjednává Těch je hodně jak z technického, tak eh, z politického hlediska. A v neposlední řadě bych vám řekl něco o tom, jaké si myslíme, že budou dopady toho načasování a té sekvence uzavírání jednotlivých vyjednávání u těchto nástrojů. Tedy k těm nástrojům jako takovým, a já se pokusím neopakovat to, co jste řekl vy. Nejprve tedy ty složky, kde jsme se dostali nejdál. Kolegislátoři dosáhli politické dohody ve věci posíleného mandátu pro eh, naši agenturu. Teď finalizujeme práci na technické úrovni, eh, různá propojení eh, s dalšími součástmi tohoto balíčku budou muset být řešena v blízké budoucnosti. Co se týká Eurodaku, parlament a rada přijali své mandáty a již proběhly tři třístraná zasedání. Nejnověji tady 8. listopadu, přičemž další třístrané jednání je naplánováno na tento týden a na přes příští týden, tedy na, na štrasburský týden. Předpokládáme, že bude možné dosáhnout politické dohody ještě před koncem letošního roku, tedy do konce roku 2017. Ale je jasné, že celá řada důležitých témat stále ještě čeká na řešení, včetně například eh, co se týká období uchovávání dat nebo způsobu přístupu k těmto datům pro složky činné v trestním řízení. Co se týká směrnice o kvalifikacích, Obě instituce dosáhly své pozice, proběhla dvě třístraná jednání, další proběhne tento týden a e, další pak za několik týdnů. Zatím nebyly odsouhlaseny žádné kompromisní návrhy, ale postupujeme vpřed. Je zde určitá dosti široká konvergence mezi kolegislátory, ale zbývají nám určité body neschody, například co se týká harmonizace, kritérií pro kvalifikace nebo e, obsahu té ochrany, tedy těch práv eh, příjemců této ochrany. Co se týká směrnice o přijímacích podmínkách práce v radě postupuje dobře. Předpokládáme, že rada dosáhne částečného všeobecného postupu ve středu tohoto týdne. A poté předpokládáme, že třístraná jednání budou moci začít za několik týdnů. Opět, abych to schrnul eh, substantivně, myslím si, že zde dochází k výrazné konvergenci mezi oběma institucemi, ale jsou zde určité významné rozdíly, například co se týká načasování přístupu na trh, zadržování mladistvých osob a určitých přijímacích opatření v oblasti sekundárního pohybu. Co se týká nařízení o asilových procedurách, zde je postup poměrně pomalý kvůli tomu, jak je toto téma složité a jak dlouho tento nástroj trvá. Práce odvedená v radě postupuje velkými kroky, zejména během estonského předsednictví. Blížíme se dokončení druhého čtení, tedy na základě kompromisního textu od předsednictví. Zaměřili jsme se během diskusí o kompromisním textu zejména na ustanovení ohledně bezpečných třetích států. Zohledňujeme tedy pokyny, které dostáváme, z, které jsme dostali z Rady v červnu letošního roku. Předpokládáme, že vyjednávání v Radě by měla skončit někdy na jaře příštího roku. A jak jste řekl vy sám, pane předsedo, parlamentu trvá poněkud déle dosažení vlastní pozice, ale i zde předpokládáme, že návrh zprávy bude připraven do konce letošního roku, respektive, že ta zpráva bude přijata do konce letošního roku. Teď Dublin. To je to nejobtížnější z celého tohoto balíčku. Diskuse nebo takto. V radě proběhlo první čtení na technické úrovni, na pracovní úrovni a proběhly také rozsáhlé diskuse v rámci bilaterálních jednání za vlastně poslední rok a často na velmi vysoké úrovni. A myslím si, že není tajemstvím, že velice citlivé téma pro některé členské státy je začlenění do návrhu komise toho povinného rozměru relokací. Tedy ten eh, velice známý návrh, jak si provést relokaci žadatelů o azyl po té, co se dosáhne určitého Prahu. Jak jste řekl, parlament již přijal svůj mandát a je jasné, že načasování jakékoliv možné dohody ohledně toho eh, komponentu solidarity je naprosto nepředvídatelné. Co se týká jak načasování, tak eh, té podoby, v jaké se to nakonec objeví. Co se týká toho rámce pro přesidlování, opět eh, rada právě minulý týden dosáhla eh, společné pozice, přičemž Parlament eh, svou pozici formuloval na konci října. Předpokládáme, že první třístrané jednání proběhne 13. prosince. A opět, instituce se shodly na tom, že je potřeba takovýto rámec mít a na tom, že takový rámec by měl být založen na dvouletých plánech, tedy každé dva roky by měl být předložen nový plán. Ale eh, existují zde mezi radou a parlamentem stále významné rozdíly, například co se týká ambicí Eh, tohoto návrhu, ale i co se týká použité metody pro přijímání těchto plánů. Rada by chtěla přijímání těchto zpráv prostřednictvím prováděcího aktu rady. Parlamentu by se spíše líbil akt v přenesené pravomoci. Eh, nakonec ten navrhovaný seznam bezpečných zemí, vyjednávání u tohoto bodu byla v podstatě pozastavena vzhledem k návrhu komise ohledně toho nařízení pro asilové postupy, kde v podstatě ten obsah eh, se přejímá. Takže, jak vidíte, ty diskuse byly velice složité, je to návrh velice komplexní, nicméně již došlo k poměrně podstatnému pokroku. Když dovolíte teď pár slov eh, propojení těchto složek, těch propojení je, zcela, je celá řada. Je důležité v první řadě podle mě zopakovat, že komise je přesvědčena, že všechny tyto návrhy musí být přijaty, chceme-li mít skutečně účinnou reformu eh, společného evropského asilového systému. Takže jde o načasování spíš než o to, že bychom si vybrali ten nebo onen návrh eh, v rámci tady volby politiky. A pak ještě snad jeden praktický bod, Chtěl bych říci, že zajištění koherentnosti těchto jednotlivých návrhů a zajištění toho, že ta soudržnost bude udržena během celých těch vyjednávání s ostatními institucemi, to představuje vážnou praktickou výzvu pro komisi. protože před zhruba 15 lety kolegislátoři rozhodli, že různé prvky tohoto systému budou v, jiných, v různých nástrojích. Není to vždy nutně logické eh, řešení, je to spíše řešení náhodné a my jeho důsledky zažíváme dodnes. V praxi se to snažíme jaksi kontrovat tím, že se pravidelně setkáváme s experty, kteří řeší jednotlivé tyto složky a snažíme se zajistit, aby tato koherentnost byla zachována. Tedy k obsahu eh, dovolte mi zdůraznit několik pár hlavních eh, oblastí, kde ty styčné body, ta koherentnost je zejména relevantní. První věc, kterou bych zvínil, se týká doložek ohledně eh, zabraňování sekundárnímu pohybu. To se zejména týká toho dublinského nařízení, nařízeních o procedurách a přijímání a do menší míry toho nařízení o kvalifikacích. Nicméně ve všech těchto návrzích se snažíme stanovit společný rámec, kde budeme mít jasné závazky eh, pro žadatele, tedy že se musí eh, zažádat v prvním státě, kam přijedou a tam, že musí také zůstat. Ale vyjasňujeme také konsekvence těchto migračních toků, například na tom základě, že žadatel o azyl se může přesouvat z jednoho členského státu do jiného, jak procedurálně, tak z hlediska přijímání. A také vyjasňujeme závazky členských států za účelem jaksi odstrašování od nebo zkrátka zabraňování těmto sekundárním pohybům. Takže tyto aspekty se řeší zároveň v několika těchto nástrojích. Jiný příklad, kde eh, vidíme jasná propojení mezi těmito nástroji. To se týká zacházení s nezletilými osobami, zejména s nezletilými osobami bez eh, doprovodu, anebo s osobami s jinými eh, speciálními potřebami. Relevantní příklad je například Institut opatrovnictví, což je relevantní opět pro všechny čtyři tyto nástroje, které jsem právě zmínil co se týká tedy mandátu toho opatrovníka, jak rychle bude určen, jaké musí mít kvalifikace, pro kolik nezletilých osob on může být tou zodpovědnou osobou. Nebo jiný příklad, který bych ještě zmínil, je to propojení mezi novým mandátem agentury a mezi právním rámcem. Agentura má teď konkrétní mandát, aby sepisovala zprávy ohledně situace v jednotlivých zemích původu, což má přímý dopad na to, jakým způsobem se pak aplikuje to nařízení o kvalifikacích v jednotlivých případech. Jiný příklad je, co se týká bezpečných zemí původu a bezpečných třetích zemí, komise má možnost vyžádat si od agentury, aby tato připravila, aby získala informace, relevantní informace pro rozhodnutí o tom, zda se daná nebo se eh, zase daná země objeví tedy na tom seznamu bezpečných zemí původu nebo bezpečných třetích států. Dál, jak to bude vypadat do budoucna? Jak jste řekli vy, pane předsedo, je jasné, že 18 měsíců po přijetí těchto návrhů jsme poněkud jinde eh, na různých místech, co se týká těchto jednotlivých nástrojů a jednoznačně bude ještě nějakou dobu trvat, než ta jednání budou uzavřena, například co se týká toho dublinského nařízení nebo těch asilových procedur a souvisejícího nařízení, protože je to velice citlivé téma, téma velice komplexní. Zároveň máme dva nástroje, kde už v podstatě obsah máme odsouhlasený nebo skoro odsouhlasený, to je tedy agentura a Eurodac. A myslím si, že z hlediska komise by byla škoda, kdyby se nám nepodařilo využít eh, toho faktu, že tyto dvě důležité reformy už jsou v podstatě v těch zásadních obsahových bodech odsouhlaseny. Mohlo by to eh, sebou přivést určité velice významné operační výhody. Eh, v krátkodobém horizontu máme posílený mandát pro agenturu, více prostředků a Zkrátka materiálně by to mohlo zvýšit tu podporu, jakou agentura může poskytovat členským státům. A to samé platí o nařízení o Eurodaku. Opět i toto bychom již mohli teď nasadit pro boj s nelegální migrací a mohla by se, mohlo by se tím pádem usnadnit vynucování práva. A proto eh, 27. září, když jsme přijali eh, to dvouleté vysvědčení, chcete-li, o Evropské migrační agendě. Komise podpořila kolegislátory v tom, aby e, se dali dále do práce a aby finalizovali politickou dohodu těchto dvou nástrojů. Přičemž samozřejmě chápeme, že určité aspekty, které třeba bude potřeba pozměnit vzhledem k té celkové dohodě, by pak mohly být pozměněny, až na to přijde řada tedy po přijetí těch návrhů jako takových, ale podle nás by byla škoda v mezidobí nevyužívat výhody, které z tohoto plynou. Děkuji. Děkuji. Děkuji nejen za informaci o těch jednotlivých záležitostech, ale také o tom vzájemném propojení. To všechno jsou věci, které určitě mají velkou důležitost pro naše členy. Ale teď zde vítáme zástupce předsednictví paní Luz Děkujeme také kolegům z předsednictví, že nám tak pomáhají, takže možná, kdybyste nám poskytli pohled z vaší strany, takový přehled, zase budete mít sedm minut a potom budeme mi pokračovat. Děkuji. Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení členové výboru LIBE, já myslím, že mohu být stručná, protože komise přednesla velmi důkladný přehled eh, všech záležitostí i těch důležitých eh, věcí, které třeba ještě vyřešit nebo které už řešeny jsou. Na úvod bych ale ráda poděkovala za to, že jste nás pozvali na toto zasedání, abychom vás eh, stručně informovali o přehledu naší práce a také o tom, jak podle našeho názoru je možno zajistit konzistentnost nového společného evropského azylového systému. Jak v červenci říkal náš ministr, tak naším hlavním cílem jako předsednictví je dosáhnout co největšího pokroku různých oblastí této reformy. Vycházíme z práce předcházejících předsednictví. Aktivně jsme přeskoumávali všechny legislativní návrhy v tomto balíčku. Zatím byly odsouhlaseny čtyři mandáty za malckého a našeho předsednictví, které nám umožňují zahájit jednání o těchto věcech s Evropským parlamentem. Kromě toho doufáme, že budeme schopni dosáhnout ještě pátého mandátu o směrnice o přijímacích podmínkách velmi brzy. Jak říkal Steven, tak doufejme, že už teď ve středu. Vynaložili jsme velké úsilí. Ale pořád ještě se tedy držíme myšlenky, že všechno, na čem se dohodneme, musí být konzistentní a musí zde být eh, soulad mezi jednotlivými tématy. V návaznosti na malcké předsednictví byly identifikována, byla identifikována hlavní témata, která si zaslouží zvláštní pozornost. Při práci na těchto tématech za našeho předsednictví jsme se obecně dívali na to, jak vytvořit systém, kde jednotlivá témata spolu budou zájemně propojena. Prakticky to znamená, že různí experti z různých oblastí musí úzce spolupracovat. A k tomu dochází a máme také velmi dobrou spolupráci s odborníky komise. Například, a o tom hovořila také komise, ale je zde otázka zástupců a opatrovníků, která se objevuje v různých eh, tématech. Komise věnovala velkou pozornost tomu, aby byl vytvořen celostní systém, kdy se o nezletilého budou, kdy o ní bude postaráno od okamžiku, kdy tedy požádá o azyl a až do okamžiku, kdy dosáhne 18 let a už nebude potřebovat poručníka nebo opatrovníka. Máme zde zatím částečný obecný přístup. To může vypadat na první pohled jako negativní, nicméně je to nástroj, který nám pomáhá prohloubit konzistentnost mezi jednotlivými dokumenty. Jsou tam křížové odkazy. My tam máme zatím ty hranaté závorky, abychom nebránili diskuzi o dalších tématech a bude to řešeno ve chvíli, kdy se ty další dokumenty dostanou do pokročilejší fáze. Takže to je zatím taková prozatímní přechodná fáze, která nám ovšem zajistí konzistentnost z dlouhodobého hlediska. A všechny tyto části budou dopodrobně diskutovány, bude se o nich diskutovat na obou stranách. Pokud je o, ty, o těch sedm návrhů, nejdříve tedy přeskum přepracování dublinského nařízení. Slovenské a malcké předsednictví naložilo velké úsilí na to, aby se prolomil ten současný blok u různých oblastí, které se týkají implementace principu solidarity a zodpovědnosti. Bylo dosaženo určitého pokroku v průběhu těchto diskusí a konzultací, ale bohužel ne dost, abychom mohli hovořit o schodě na radě, o dohodě. Estonské předsednictví uznává, jak důležité a obtížné to je při vedení bilaterálních schůzek se všemi členskými státy. Chápeme, kde je problém v radě, ale přesto ještě potřebujeme dále diskutovat a pozbytek našeho předsednictví budeme i nadále pracovat s členskými státy, ale bereme v úvahu také závěry Rady z října tohoto roku, které volají pohledání koncensu v první polovině příštího roku. Pokud je o Evropskou azylovou agenturu, tady nebudu zacházet do detailů, protože o tom už hovořila komise. My jako předsednictví doufáme, že předložíme výsledek našeho jednání s parlamentem Koreperu, abychom získali podporu. Z této dohody by byly vyloučeny jen další oblasti, které se eh, týkají CAS. Pokud je o Eurodac, tak tady také děkujeme parlamentu. Dosáhli jsme zatím eh, poměrně dobrých výsledků v třístranných jednáních. Pro naše předsednictví by bylo velmi důležité, abychom dosáhli co největšího možného pokroku. V příštích třech týdnech. I když jsou zde ještě některé věci, u kterých eh, rada nemá mandát, bude to až na následujícím předsednictví, tak pořád ještě doufáme, že se nám podaří završit jednání na základě našeho stávajícího mandátu. Pokud jde o přijímání, přijímací podmínky, tak jste slyšeli, jak to vypadá v současné době. Ta prezentace už tady proběhla. My doufáme, že ve středu, už ve středu tento týden dostaneme mandát pro trialog a budeme moci zahájit strana jednání při první možné příležitosti s parlamentem. Pokud jde o nařízení o rámci pro přesedlování, ano, minulý týden 15. tedy listopadu jsme dosáhli mandátu rady a jsme velmi rádi, že možná už tedy v prosinci budeme schopni vést první třístranné jednání a naše bulharští kolegové budou pokračovat na začátku příštího roku. Pokud jde o nařízení o kvalifikaci, tak pořád ještě tedy probíhají jednání. Zaznělo zde, že náš mandát je částečný. Moc jsme se tedy k těmto tématům nedostali, ale pokud jde o mandát, tak doufáme, že teď ve středu bude ten mandát ještě zlepšen tím, že bude definována, že budou definováni rodinní příslušníci, takže k tomu ještě tady máme o čem diskutovat. Doufáme, že v posledních dvou politických trialozích a některých technických eh, schůzkách se nám podaří postoupit co nejdále, uzavřít co nejvíce možných bodů, ale bude to pořád ještě vyžadovat další diskuze za bulharského předsednictví. A konečně, konečně nařízení o azylových řízeních, to je velmi odborná, složitá záležitost. Na prvním čtení, nebo první čtení se nám podařilo dokončit eh, v září tohoto roku, až v září tohoto roku, takže jsme zahájili teď eh, práci na druhém čtení. Dokončíme to ještě za našeho předsednictví na začátku prosince. Bude tedy ukončeno druhé čtení, ale zbývá zde ještě spousta práce a my bohužel nejsme schopni získat mandát, který nám umožňuje zahájit jednání s parlamentem ještě za našeho předsednictví. Ale pohybuje, nebo posune se to poměrně dobře a je zde naděje. Myslím, že to je z mé strany vše. V každém případě to byla velká výzva, ale my jsme chtěli pracovat co nejvíce, dosáhnout co největšího, největšího pokroku a žádné téma neopomenout. Děkuji. To, že nenecháte nic stranou a že je to výzva, to je jistě pravda. Uvidíme, jaká jiná slova bychom mohli použít než výzva. Děkuji, v každém případě to není jednoduchý úkol. Je to velký blok různých eh, textů. A teď bych rád slyšel názor několika zpravodajů. Bohužel je to tedy v pondělí ve tři hodiny, ne všichni mohou být přítomně, ale jsem rád, že někteří zpravodajů tady jsou. Když eh, budete tedy přednášet tato své vystoupení, tak jenom mějte na paměti to, abyste se vyjádřili opravdu komplexně. Nejdříve tedy paní Birgit Cipl. Děkuji, bylo velmi zajímavé vyslechnout si jak komisi, tak radu s těmi jejich výrazy. Ano, tyto věci jsou složité, citlivé, je zde spousta názorů, my víme, Víme to tady v parlamentu a především ve výboru Libe, ale je mi líto, byli jsme schopni přijít se stanoviskem a teď eh, po více než 18 měsících, eh, jsem ráda, že to tady komise zmínila, jsou zde pořád ještě tři body, u kterých komise nemá vůbec žádné stanovisko, nic, nebo tedy rada. Takže mi neříkejte, že je to složité. My to víme, ale podařilo se nám to stanovisko tedy vytvořit. Já chápu, že rada je připravena dokončit EASO a Eurodac, ale mám pocit, že pokud se shodneme na obou těchto záležitostech, tak apetit na straně rady pokračovat a seriózně pracovat na dalších dokumentech tímto nevzroste. A to je velmi zdvořile popsáno, slušně řečeno. A to je také důvodem, proč všechny tyto dokumenty, všechny tyto otázky jsou tak obtížné. Já musím říci, že osobně nemám nebo nejsem spokojena se všemi částmi té dohody, kterou jsme uzavřeli, ale když už tedy tato stanoviska, tyto pozice máme, tak musím důvěřovat všem zpravodajům, že udělají vše, co bude v jejich silách, aby bojovali za to stanovisko, na kterém jsme se dohodli. A kromě toho obecného prohlášení, že mám pocit, že nevidím v radě možnost, že budou chtít pracovat na dalších záležitostech, když uzavřeme EASO a Eurodac, tak zase naopak my určitě chceme dále bojovat za to stanovisko, na kterém jsme se tady dohodli. A to například platí pro to období pro zadržení. To je věc, kterou tady chceme dořešit, abychom mohli bojovat za něco dalšího. Budeme pokračovat za bulharského předsednictví. Bylo by dobré, kdyby u tak důležité věci, jako je dublinské nařízení, jsme měli nějakou dohodu. Nejdříve to tedy bude před létem 2018. Co se stane potom? Já se obávám, že se ta azylová politika vůbec nezmění. A poslední politické prohlášení, pane předsedo, já vím, že ne všechny členské státy jsou spokojeny. Vím, a komise to také uvedla, že musíme mít EASO a Eurodac, abychom dosáhli pokroku, abychom uklidnili, potěšili některé členské státy, abychom nakonec dosáhli celkové reformy ve všech věcech. Ale my už jsme se dohodli na dohodě mezi EU a Tureckem a cílem bylo dát trochu času všem našim členským státům, aby se mohli připravit na to, co můžeme dělat společně se třetími zeměmi a co můžeme dělat interně tady v Evropské unii. Já zatím tady ten pokrok nevidím, alespoň tedy to, co jsme udělali, jsme nebo co jsme udělat mohli, jsme udělali, my jsme vytyčili své stanovisko a teď je na radě, aby odpověděli, proč nejsou schopni alespoň přijít s pozicí se stanoviskem, o kterém se potom bude vyjednávat. Děkuji. <clears throat> Děkuji, to byl tedy ostrý začátek debaty. Já vám jenom přečtu seznam řečníků, abyste si udělali představu, kolik máme času. Je to velmi důležitý bod. Uh, Takže k Dublinu paní Stevens, paní Wickström, paní Björk, eh, to je resettlement, eh, paní Winberg, to jsou přijímací podmínky a paní Lambert. Ještě někdo? Kdo by se chtěl vzít slovo? Paní Winberg, ano. Ještě někdo? Paní Stevens, prosím. Hartelijk bedankt, voorzitter, beste collega's. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Boom te gebruiken bij onderhandelingen over terugnameakkoorden. Mluvíme o vyjednávání, mluvíme o vyjednávání o navracení. anders van gemaakt. Het is nu een mechanisme van gedwongen hervorming. Parlement teď věci trošku pozměnil, stal se z toho povinný mechanismus a znamená to, že členské státy bohužel musí přijímat každý rok 100 tisíce žadatelů o azyl. A tato diskuze už probíhala eh, v souvislosti s vízovým kodexem. Tam jsou ustanovení, která se týkají humanitárních misí. Před pár dny nám rada dala vědět, že už o tak textu nebude dál jednat. A tím to končí. Zdá se, že to odložili. A já se ptám, jaký postup mají členské státy k povinnému mechanismu? Očekáváte to tež jako u vízového kodexu? Děkuji. Dobře, děkuji. Paní Cecílie Wikström já vím, že jste dala vědět, že přijdete pozdě, takže jste neslyšela všechno, co říkala komise a předsednictví k Dublinu. Nicméně určitě vám odpustí, pokud budete opakovat něco, co už oni říkali. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám všem. Já se chci obrátit na kolegy, chci se zeptat, jestli je tady někdo z vyjednávacího týmu pro Dublin a mimo jiné mnohokrát ještě jednou děkuji za skvěle odvedenou práci a za historický výsledek, kterého se nám podařilo dosáhnout. Sjednotili jsme pět frakcí v této sněmovně, což je více než 520 politických stran v Evropě. Mi to pořád připadá pozoruhodné, že rada 28 ministrů se nedokázali shodnout. Nicméně, a já to budu opakovat, dokud rada nebude mít nějaký postoj, já myslím, že se nám fantasticky spolupracovalo a chci také všem připomenout, jakou fantastickou podporu jsme měli na plenáce před 14 dny. Mandát byl spochybňován, můžu vám říct, že to opravdu bylo těžké zasadit se za náš postoj pod takovýmto tlakem. Ale teď už máme dvoutřetinovou většinu tento parlament je naprosto jednotný, máme obrovskou většinu. A proto je teď tak důležité poukázat na to, že členské státy musí mít nějakou pozici, musí se pokusit dohodnout. Za chvíli začne příští rok 2018, takže budeme mít 14-15 měsíců, kdy můžeme ještě projednávat legislativu v tomto mandátu pokud rada bude zdržovat a bude pořád usilovat jakousi jednomyslnost u Dublinu, bude zřejmé, že vůbec nebude šance zahájit vyjednávání. A nebo se nakonec dohodnout. Já si začínám myslet, že právě tohle rada chce. Chce nám pořád do kolečka říkat, že není možné dospět k nějakému společnému postoji. Ale občanům se to nelíbí, to je jisté. 70 občanů Evropy chce, aby Evropa něco udělala v oblasti migrace. Basta fidli. A já si uvědomuju, že radě se to nehodí, protože samozřejmě je eh, hezčí, lepší, když ministři na radě jednají v příjemné atmosféře, než když mají napravit nějaký systém, který vůbec nefunguje. Ale oni nepotřebují jednomyslnost, oni musí hlasovat kvalifikovanou většinou. A pokud má předsednictví odvahu, toto by mělo zdůrazňovat. Jednomyslní nebudou nikdy. My víme, že je čtyři, pět zemí, které by nikdy nechtěly, aby se něco stalo. Tak zapomeňte na jednomyslnost a začněte pracovat na tom, abyste měli většinu. To potřebujete. Chci vám připomenout, že při hlasování ve Štrasburku posledně Estonci, Chorvaté, Bulhaři, Litevci, Slovinci a Rumuni dvoutřetinovou většinou podpořili mandát a v polské delegaci, přičemž na Poláky se tolik věcí dnes svádí, to bylo 50 na 50. 50 polských kolegů hlasovalo pro mandát a 50 ne. Mám tady přesná čísla. Takže přestaňte ukazovat prstem na členské státy a říkat, že udělali tohle nebo ono. Já myslím, že i když rada nebude připravená udělat tento krok teď, alespoň by měla dát dohromady nějaký mandát pro vyjednávání, by se začalo jednat. Měli by o tom uvažovat. A já doufám, že rada bude aspoň trošku vstřícná a pokusí se také inspirovat naším postojem. Pokud vím, v radě je nejmenším pět různých skupin. Možná, že náš postoj by mohl být jakýsi kompromis. Pokuste se jim to nastínit takto. Třeba budou spokojení. Mně je jasné, že všechny tyto zprávy o společném evropském azylovém systému s výjimkou Evropské azylové agentury musí postoupit dál jako balíček. A opakuji to tady ještě jednou, už jsem to říkala. Proč? Protože se nemůžeme dohodnout jenom na některých částech toho balíčku. Jsou všechny propojené. A je zřejmé, že nemůžeme souhlasit s tím, že rada prokáže ochotu postoupit jenom u některých částí balíčku, jako je třeba Eurodac. To by rozhodně chtěli, aniž by něco udělali s Dublinem a s dalšími věcmi. Ale já jsem pořád optimista, pořád si myslím, že v politice jde o to, co je možné, a také jsem přesvědčená o tom, že pokud bude politická vůle, tak to dokážeme uzavřít. Ale chci to politickou vůli na straně rady, je mi líto. Oni musí ukázat eh, jakési vedení, jakousi politickou vůli. Jinak to, co děláme my, přijde v něveč. V demokracii není vždycky každý spokojený pokud překážky umožňují neustále všechno vetovat, tak se nedostaneme nikam. Proto neschodu musíme vyřešit hlasováním. Tak se to dělá ve společnosti všude. A rada to musí uznat. A musí udělat to též. A to spíš dříve než později. A s tím bych vám eh, znovu předala slovo, pane předsedo. Skutečně bych si přála, aby rada dnes byla ochotná naslouchat a nejenom naslouchat, ale předat dál, že nás už to přestává bavit. To je velice jednoznačné sdělení pro předsednictví a předsednictví to jistě vyřídí v radě. Dobře. A zpravodaj pro rámec Unie pro přesídlování je Malin Björk. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že kolegové jednoznačně a důrazně přednesli svůj postoj a já se mohu připojit jako zpravodajka pro přesídlování, že se skutečně těším na zahájení vyjednávání a na trialog 13. prosince. Ale, jak už bylo řečeno, rozhodně na tom chceme pracovat jako na balíčku. tomu asilovému balíčku jsme přistupovali velice odhodlaně i v tom smyslu, že chceme důslednost a je to opravdu důležité, aby to bylo plně funkční, aby ten systém byl plně funkční. A když nebude mít všechny ty jednotlivé kousky, tak to nebude funkční. A znamená to, že selžeme v očích těch, které tady zastupujeme, protože my jsme řekli, že některé věci vyřešíme. A máme opravdu velké obavy, eh, eh, pokud je o nařízení dublinské. To je jedna z věcí, které nemůžeme akceptovat. Takže Cecília už to říkala, ale my se k tomu můžeme připojit. Máme opravdu velké obavy. A když mluvím o důslednosti, slyšíme to tady všude, já myslím, že rada důsledná není. My ano, my říkáme, že potřebujeme plně funkční systém. Rada říká, můžeme postoupit u těch věcí, které jsou nejrepresivnější, to je podle nás důsledné, ale tak to podle nás není. To není v pořádku. Není možné udělat něco jenom třeba s Eurodakem. Tam se taky stínová zpravodajka a vidím, že tam ta jednání pokračují velice rychle. V 10 večer máme schůzku stínových zpravodajů, není to problém. Ale problém to je, pokud nejsme odhodlaní eh, zavést plně funkční asilový systém i ostatní věcí. Takže takovýto postup já neschvaluji. Neschvaluji, abychom u jedné věci, na které radě záleží, něco dělali, s tím, že do ostatních věcí chuť nemají. Já myslím, že nám musí jít o celý ten proces. A proto se těším na to, že rada postoupí i u dalších věcí, abychom mohli plně funkční jak proces, tak systém. Děkuji. No, krát děkuji, to bylo také velmi jasné. Nyní Sophie Intveld, ta je zpravodajkou pro přijímací podmínky pro přepracování této směrnice. Ano, děkuji, pane předsedo. A děkuji také zástupcům komise a rady já si uvědomuju, že jste jenom poslíčci, že jenom vyřizujete to, co eh, vaše političní nadřízení eh, projednávají, ale naprosto souhlasím s tím, co říkali ostatní. A zaujal mě obrovský kontrast mezi nesmírně pomalým pokrokem, nebo v zásadě žádným pokrokem u oficiálních asilových politik EU a tím, jak neuvěřitelně rychle Rada dokáže uzavřít dohody s diktátory. Nebo s jinými nepříznivými režimy. To prohlášení o Turecka eh, bylo přijato mrknutím oka a my čekáme na postoj Rady rok a půl u těch přijímacích podmínek. A to mi připadá opravdu legrační členské státy rozhodnou, že vydají stovky nebo miliardy na diktátory, represivní režimy, nemají s tím jediný problém, ale nedokážou postoupit u azylové politiky, která mimochodem už existuje a jenom členské státy odmítají tu politiku provádět. A to, co teď provádíme, má systém vylepšit, s tím, že budeme doufat, že členské státy potom dostojí svým závazkům, protože členské státy v podstatě porušují smlouvy. Porušují smlouvy. Neuplatňují asilové politiky a předstírají, že se musí hlasovat jednomyslně, ale to ve smlouvě není. A nejhorší na tom asi je to, že jste naprosto zklamali občany, jak říkala Cecilia Wikström lidé čekají, že Evropská unie něco udělá. Parlament něco dělá, Evropská komise taky. Ale úkoly si neplní národní vlády. Musí být naprosto jasné, na čí straně je vina. Jsou to národní vlády, které nedělají, co mají. Sklamali evropské občany. A proč? Protože mají z voličů strach. Ale víte co? Velká většina evropských občanů je rozhodně připravená přijmout uprchlíky a migranty. Jenom chtějí vědět dvě věci. Za prvé, chtějí vědět, že tu situaci dokážeme zvládnout. A víte co? Ano, situaci můžeme zvládnout. Už jsem to říkala dřív, my jsme nejbohatší a nejpokročilejší kontinent na světě. Je nás přes 500 milionů občanů. Dokážeme to zvládnout? Ano, ale musíme to ukázat občanům. A za druhé, chtějí vědět, že příchod migrantů neovlivní jejich šance a jejich příležitosti a práva. A na to jistě mají právo. Ale národní vlády by měly zajistit, že budou mít přístup k pracovním místům, ubytování, vzdělání, zdravotní péči a tak dále. Takže ukončíme tuto šarádu, protože já vidím, že členské státy eh, se loudají ale zároveň jsou nesmírně aktivní, pokud je o outsourcing asilové politiky. Budujeme pevnost Evropa. S tím mají plné ruce práce. Proč toho nenechají? Je to přece šaráda. Je to fasáda. Není to skutečné. Pevnost Evropa není skutečná, není reálná. Takže věnujte čas tomu, že postoupíte v těch věcech, které máme před sebou a přijďte se skutečnou, opravdu efektivní asilovou politikou, která také odpovídá vašim principům. A poslední věc, e, ten přístup na základě celého balíčku, mohu se připojit k ostatním zpravodajům. Budeme o tom hlasovat jako o balíčku, jinak to nejde. A chci jenom ujasnit, že balíček neznamená, že se něco přizpůsobí tomu, co je na nižší úrovni. Ne, nebudeme snižovat standardy. Balíček znamená, že chceme asilovou politiku, která bude jak efektivní, tak humánní a bude odpovídat našim standardům. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Nyní Jean Lambert. Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě souhlasím s řadou z těch věcí, které říkali kolegové. Já se v průběhu času snažím udělat si obrázek o celém procesu a snažím se udělat si představu o tom, co vlastně chtějí členské státy, čeho chtějí dosáhnout. A já myslím, že to pořád ještě vůbec není jasné, pokud je o ten celkový balíček. Ano, je potřeba eh, vyřešit některé problémy, ale jak právě říká Sophie, neznamená to, že uděláme krok zpět a snížíme standardy. A mě opravdu fascinuje, že členské státy jsou pořád ještě připravené přistoupit na tolik volitelných doložek u legislativy. Já myslím, že si to musí sami vyřešit. A myslím, že taky chceme něco, co situaci vylepší pro členské státy, ale především to má vylepšit situaci žadatelů. A proto se chci zeptat, jestli je to důsledné a jestli členské státy vůbec uznávají, že když budeme trestat sekundární pohyb, místo toho, abychom lidi motivovali k tomu, prostřednictvím jedné změny v tom dublinském rámci, aby došlo ke spravedlivému a urychlenému uplatňování toho systému, to by byla skutečná pobídka k tomu, aby se lidé přesunuli jinam. Takže mě by zajímalo, nakolik členské státy pociťují solidaritu z hlediska, abych tak řekla, dobré zprávy. Protože ta soudržnost nebo ta důslednost, o kterou usilujeme, nebo to, jak se díváme na nezletilé bez doprovodu, to je velice důležité. Ale my víme, že operační aspekty toho, co už máme, jsou skutečně příšerné. A mnoho mladých lidí, kteří by mohli jít dál, nejdou dál, protože členské státy si nedokážou doma udělat pořádek. A já nejsem přesvědčená o tom, že když dáme EASO víc odpovědností, povinností, zatímco bude mít stále systém, ve kterém nebude jasné, jak budou vypadat změny, je úplně moudré. My víme, jak už bylo také v návrhu komise, že budeme potřebovat víc zdrojů pro ASO, to víme. Víme, že nemají dostatečný rozpočet, když se podíváme na stávající návrhy, a také víme, že je těžké žádat o nějaké zásadní změny, pokud nebude jasné, jaká pak bude legislativa a co se podle nich bude chtít, podle ní bude chtít. A pokud je o solidaritu mezi členskými státy, zajímalo by mě, jestli má rada pocit, že narůstá, anebo že máme pořád ještě malý počet členských států, kterým se moc nechce něco dělat v solidaritě s ostatními, nechce se jim zavést tento komplexní systém. A pokud ano, a pokud si vši, všichni myslíme, že víme, kdo to je, jestli dáme jasně najevo, že můžeme lépe spolupracovat s kolegy a můžeme se pokusit věci v terénu změnit. Jak už říkali ostatní, tyto členské státy uznávají, že lidé v terénu jsou ochotní udělat svůj díl, stejně jako v některých případech v minulosti. Děkuji. Ano, děkuji, Jean. Paní Wenberg. Děkuji, pane předsedo. A děkuji komisi a radě. To byla velice zajímavá zpráva o situaci a já mohu říct, že mám teď víc otázek, než jsem měla předtím. Pořád to ještě musíme hodně vyřešit. Slyšeli jsme, že tato otázka je z politického hlediska důležitá. To je pravda, zvlášť v našich členských státech. V těch státech, kterým se budou předepisovat kvóty, to bude velice významná věc v době voleb, zvlášť ve Švédsku. Komise mluví o harmonizaci. Do toho nebudu zacházet. Ale některé opravdu důležité věci se ještě nevyřešily. Harmonizace podmínek a požadavků například. Který členský stát bude východiskem? Bude to Rumunsko nebo podmínky ve Švédsku? Mezi nimi jsou velké rozdíly. A u Dublinu a znovu usídlování, přemístění, když platí nějaký práh a pak nastoupí na země. My jsme ve Švédsku přijali spoustu lidí. Do Švédska dnes eh, směřují tisíce lidí. Bude se k tomu přihlížet? A nebo bude mít eh, Švédsko tuto další zátěž navíc nad rámec povinných kvót? tak to potom nezvládneme. Je potřeba odpovědět na řadu otázek, které se toho týkají. Mně to pořád není jasné. Pokud jde o prostředky, Rada a komise mluvili o tom, že některé členské státy neberou migranty. Zamyslel se někdo nad tím, že mnohé členské státy uvažují o tom, že z toho bude velký problém pro ty, kdo chtějí odejít z EU. Sedm nebo osm států to nechce. Zamysleli jste se nad tím, co si myslí lidé v těchto zemích? To je zajímavá úvaha. A já to budu opravdu sledovat, až eh, že zlo převezme Bulharsko. Dobře, mnohokrát děkuji. Než předám znovu slovo panu Rajanovi a kolegům z estonského předsednictví, Doufám, že z toho nebudeme úplně zklamaní v těchto situacích, když předsednictví podává zprávu, tak nikoho konkrétně nemenuje, nezachází do takových detailů. Takže taková očekávání nemůžeme mít. Ale já myslím, že je potřeba říct velice jasně na politické úrovni, že zpravodajové, všichni, kteří mluvili, ale jistě i zpravodaj pro kvalifikaci by říkal úplně to tež, zpravodajové tedy říkají, že my to vidíme jako balíček. Je tady tady jasný rozdíl mezi tím, co se odehrává u agentury Eurodaku a ostatní věcí. To je naprosto zjevné. Je tady jednoznačný rozpor. Ten balíček bychom měli zachovat. Neměli bychom snižovat standardy. Vy nám nebudete říkat, které členské státy dělají co, pokud samozřejmě estonské předsednictví nechce narušit ten běžný způsob, jak se to dělá takže to se asi nestane. Ale chci, aby tady bylo jednoznačné politické sdělení a my se to budeme samozřejmě snažit prosazovat všem možným způsobem. Ale je zřejmé, že u té největší věci u Dublinu to bylo dnes řečeno jasně, je to balíček. Nemůžeme snižovat standardy a je tady velký rozdíl v tom, jak se k těm dvěma věcem přistupuje v porovnání se zbytkem. A mnozí z nás zažili jak to bylo s azylem, třeba minulé pondělí, nastala katastrofa, protože se to málo implementuje. A pokud se členské státy do toho procesu pustí, musí to udělat bez ohledu na politice. A v takové jsme situaci, takže já doufám, že se mi podařilo vyjádřit, nakolik závažné je to, co kolegové dělají. Ale teď si nejprve vezmeme pana Ryana, možná, že byste mohl To mi asi někdo volá a říká, že jsem to přehnal. Možná byste se mohl vyjádřit k některém z věcí, které zazněly. Já myslím, že něco z toho je opravdu jasné, ale zkuste se vyjádřit k tomu, co bylo řečeno a reagovat zvlášť na to, co uváděli zpravodajové. Pane Rajne, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji všem zpravodajům za jejich vystoupení. Ten všeobecný Vzkaz je jasný, chápeme, že pro Evropský parlament, eh, že toto vnímáte jako balíček. Eh, cítil jsem zde určitou, určitou otevřenost, zejména od paní Wikström, ale možná, eh, že situace nového mandátu agentury může být vnímána poněkud jinak a my zejména ze strany komise bychom toto jednoznačně podporovali. V tomto ohledu, jenom abych možná třeba zdůraznil, že výhody toho nového mandátu agentury mají hodnotu sami o sobě, abych tak řekl, dalo by se to realizovat už velmi krátkodobě, co do tedy té operační podpory, jakou tato agentura může členským státům poskytnout, co se týká zdrojů, jaké by měla k dispozici, co se týká funkcí, které by přebírala v oblasti monitorování, za účelem zajištění toho, že členské státy řádně implementují právo tak, jak teď je ale eh, k tomu přístupu jako k balíčku to chápeme. Pak ještě jedna poznámka k eh, tomu, co tady zaznělo ze strany několika řečníků, tedy o tom, že eh, ty smlouvy hovoří o kvalifikované většině, mluví se o tom, zda je nebo není potřeba konsenzuální postup. Já nejsem politik, takže nemohu zabíhat za rámec toho, jakou pozici obvykle zabí, e, zaujímá má instituce, ale myslím si, že mohu říci, že není překvapující, že u otázky takto významně až vlastně existenčně důležité, že je ze strany rady prováděna veškerá snaha dosáhnout konsenzu, snažit se konsenzus najít mezi členskými státy. Myslíme si, že pro budoucí udržitelnost implementovat, implementovatelnosti toho, ať už to bude cokoliv, co bude odsouhlaseno, dává smysl snažit se získat co nejvíce konsenzuální postup a v tomto ohledu podle mě není překvapivé, že to trvá tak dlouho, protože je to velice složité. Vím, že říkám to, co už všichni víte, ale řekl bych, že to stojí za to zdůraznit. Nikdo nevíme, co nás do budoucna čeká. A úplně poslední věc, to, co říkala paní Lamberts ohledně těch smíšených signálů ze strany členských států, co se týká standardů, eh, vůči čemu jsou zakotveny a jaká je tady harmonizační ambice. Já si myslím, že tady máte do značné míry pravdu, ale myslím si, že jsme zde viděli, a já to vidím jako dobrý signál, vidíme zde určitý, určité dosti značné vlastně přijímání ze strany členských států té logiky vyšší harmonizace. Není to univerzálně platný závěr, ale myslím si, že když porovnáme přístup členských států, tak jak eh, je teď, jak byl před 18 měsíci, dvěma lety, myslím si, že tady máme určitou akceptanci té harmonizační logiky a to do daleko vyšší míry, než jak to bylo v minulosti. Děkuji. Děkuji. Řekl bych, že to, co se snažíte říct, že se vlastně snažíte být nápomocen, že rada hledá konsenzus, ale pokud vás správně chápu, tak vlastně říkáte, že oni by vlastně měli být i co nejflexibilnější právě proto, jak důležité toto téma je. Chápu to správně, protože myslím si, že pokud hledáte konsenzus mezi členskými státy v této oblasti, no tak to bychom tady byli ještě velmi, velmi, velmi dlouho ale chápu vás tak, že říkáte, že by zde mělo být dosaženo určité flexibility nebo nějakého nového postupu, aby členské státy chápaly, jak velké toto téma je. Chápu vás správně. Ano, řekl bych, že ano. Komise si velmi dobře uvědomuje, co říkají smlouvy, co do toho, jak se má přijímat legislativa a že to má být na základě kvalifikované většiny, ale je, myslím, velice důležité pokusit se věci dělat takovým způsobem, který bude co nejméně všechny rozdělovat. Nikoho nepřekvapí, že se ze všech sil snažíme dosáhnout co největší většiny, dosáhnout co největší schody. To je, myslím, normální. A zejména vzhledem k tomu, jak citlivé toto téma je. Asi nikoho nepřekvapí, že právě takové jsou ambice rady. Ano, já myslím, že vás chápu. Takže u Dublinu nás to nepřekvapí, že se toto děje, ale je to tak důležité, že je potřeba jaksi získat svěží přístup, jinak koncenzu nedosáhneme nikdy. Nevím, jak to proběhlo překladem, ale já to chápu. Paní Sipl má procesní poznámku? Ne, pane předsedo, dovolte mi jednu větu. Ano, souhlasila bych eh, s tím, že stojí za to pokusit se dostat všechny členské státy na jednu, eh, na jednu loď, ale my jsme se snažili toto udělat s aktuálním asilovým balíčkem, ale nikdo to neimplementoval, takže ten celý váš argument pro mě je neplatný. Ano, a proto to já právě beru tak pedantsky, protože někteří kolegové zde jsou veterány toho celého bordelu, promiňte mi ten výraz, jak to, se toto téma vyvíjelo. Vy říkáte, že to nebylo implementováno. Já bych řekl, že některé části toho balíčku členské státky zkrátka dobře ignorovaly. Možná to je právě ten dopad, že všichni jenom odkývají něco, co stejně vědí, že nikdy neudělají. Každopádně to bychom tady byli skutečně hodně dlouho. Omlouvám se, teď už plítváme časem. Klíčové je to většinové hlasování a Toto říkají zpravodajové, ale jak říkám, věřím, že vy se snažíte být nápomocen a najít nějaké způsoby, jak třeba dát někomu nějaký tip, jak to začít lépe zvládat. A teď tedy prosím eh, paní Lys za předsednictví. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za všechna vystoupení europoslanců a europoslankyň. V první řadě musím opravit jednu věc. A to ve svém projevu zde a v žádné jiné verzi eh, rada nikdy neřekla, že bychom měli z toho balíčku odpojit tu asilovou agenturu nebo Eurodac. Jenom abych to řekla naprosto jasně, to bylo v projevu komise, říkala to komise, a rada o tomto zatím vůbec nemluvila. Takže to jenom, abych uvedla věci na pravou míru, aby si někdo neudělal špatný obrázek. Nicméně, v rámci práce na této složce, a my už na nich pracujeme nějakých pět měsíců, ano, některá ta témata se projednávají rychleji, e, někde je snazší dosáhnout dohody než jinde. A tak to zkrátka v praxi je. To není nic strategického, že bychom uzavřeli teď to nebo ono. Naším cílem jako předsednictví bylo postupovat ve všech těch složkách, včetně Dublinu, včetně kompromisu, včetně dosažení nebo pokusu o dosažení nějakého závěru. Takže v tomto ohledu je to zkrátka tak, že některé ty složky jsou složitější než jiné. Předpokládám, že vy to chápete, protože vy nemáte mandát u toho EPR, je to velice komplexní, všechna eh, ta propojení se však k tomu vztahují, protože my tady vlastně děláme to, že z té směrnice, eh, tedy 27, 28 různých systémů, děláme systém jeden. A velice dobře, myslím, to řekla paní Wimberg. Tedy vůči čemu zakotvíme ty standardy, který členský stát vezmeme jako vzor. Takže ono to je složité jednání. A eh, konec konců snad už teď ve, střednu, ve středu dosáhneme mandátu těch přijímacích podmínek. Zatím je také spousta práce. Mnoho už bylo odvedeno a je potřeba v tom pokračovat, ale nemyslím si, že neexistuje možnost dalšího postupu a za to je potřeba poděkovat parlamentu za tu dobře odvedenou práci během našeho předsednictví. Nicméně nejedná se o žádnou strategii, že bychom postupovali v jedné té složce, v jednom tom tématu a nikoli v jiných. A e, možná mi pak ještě dovolte pár komentářů na podobné téma. Padla zde otázka, zda rada chce dospět do situace, kdy komise bude muset stáhnout své návrhy nebo něco takového. Já bych řekla, ne, každý den, každý týden tvrdě pracujeme na této věci, zkrátka je to spousta práce. A v tomto ohledu si myslím, že jsme dosáhli určitého postupu, který je velice významný Přičemž samozřejmě to, co nám ještě zbývá, je také velice významné, ale nesmíme jaksi šmahem e, zapomínat na to, co už jsme udělali. Zkrátka, neřešíme pouze to, co už jsme udělali, řešíme i to, co nám ještě zbývá. Ráda bych řekla, že i v rámci té praktické implementace, nezlobte se na mě, návrhy komise nebyly perfektní. To už jste snad pochopili i vy. Ty vaše návrhy nebyly perfektní, je tam spousta nekoherentností, které bylo potřeba vyřešit. Například ten tematický přístup, to je přesně ta práce, kterou provádíme teď. A v tomto ohledu, abychom měli jasně fungující systém a aby členské státy chápaly to, co to vlastně odsouhlasují, tak proto ty diskuse potřebujeme. Je to těžké, trvá to, ale ve finále nám to zajišťuje lepší systém. Zajišťuje nám to účinnější systém, humánnější systém, který bude odolný vůči krizím. Takže ano, ono to trvá, ale my pracujeme a celou dobu se posouváme vpřed, takže prosím, ani na to nezapomínejte. Děkuji. Ano, to je skutečně šokantní, že ne všechny návrhy komise jsou dokonalé. Možná to šokuje i pana Rajana. Dovolte mi eh, na to trošku zareagovat. Já už jsem tady eh, spoustu let. Ona to není vina eh, předsednictva, je to vina členských států, že v některých oblastech se posunují rychleji nebo ne. Nebojte se, my neobvinujeme Estonsko, protože vy jste tam od toho, abyste teď jaksi vybičovali členské státy a zkrátka na tomto grémiu je zastupujete. Je zde v sále spousta velice zkušených eh, kolegislátorů, kteří velice dobře chápou ty technické rozdíly mezi jednotlivými složkami, kvůli kterým jedna složka postupuje rychleji, na pomaleji. Jsou zde také politické, strukturálně další dohody, takže nebojte se, my si to uvědomujeme. Paní Lambert řešila tu první agenturní složku v minulém volebním období. Je zde skutečně eh, relativně velký počet matadorů a matadorek, včetně mé maličkosti. Takže Řekněme to naprosto jasně, máme zde určitá politická sdělení, která nechceme v žádném případě nějak rozmělňovat. Já děkuji všem zpravodajům a zpravodajkám za to, že to řekli tak, že to řekli tak jasně a že přišli, přijeli eh, takto v pondělí včasné odpoledne. Děkuji všem. A když dovolíte, rád bych využil tuto příležitost tomu, že jim poděkuji za tvrdě odvedenou práci. Jak eh, výbor Libe ví, oni pracují skutečně na plný výkon eh, se sekretariátem Libe a se svými zaměstnanci. Eh, pracují daleko tvrději, než jak kdy tento výbor pracoval. Takže za to všem, včetně estonského předsednictví za spolupráci, děkuji. Děkuji také všem zaměstnancům komise. Já si myslím, že toto je ta pravá chvíle, kdy to můžeme říci, protože zde máme bezprecedentní objem složek, které naším výborem procházejí. Předsednictví to také řeší velice intenzivně, takže děkuji všem zúčastněným. Myslím si, že ty politické, ta politická sdělení, která zde dnes padla, jsou na místě. Takže děkuji kolegové za velice upřímnou debatu na téma asilový balíček a děkuji také komisi a předsednictví. Teď se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, kolegové, pod 4. Eh, řízení o nesplnění povinností proti Spojenému království ohledně požadavku na komplexní nemocenské pojištění a volný pohyb. colleagues, uh, just for time reasons, because we're... Kolegové, z časových důvodů my trošičku přetahujeme, protože jsme začali později, čekali jsme, až dorazí další kolegové, takže teď už bych zahájil další bod. Toto je řízení pro nesplnění povinnosti v oblasti volného pohybu, takže rychlé vysvětlení. 25. září jsme pozvali Evropskou komisi do výboru Libe, abychom diskutovali o písemné otázce, kterou předložilo několik poslanců ohledně řízení o porušení povinnosti proti Spojenému království pokud jde o pravidla volného pohybu a nedostali jsme odpověď včas. Je to podle pravidla 130 odstavce 4 jednacího řádu a proto tedy komise musí předstoupit eh, pro te, po, před tento výbor a poskytnout to odpovědi. Podle tohoto pravidla jsme byli tohoto názoru, že to nebyla dostačující odpověď. Eh, Pozvali jsme paní komisařku Jourovou, aby nám to vysvětlila ústně. Ovšem, paní komisařka tady nemůže být. Eh, je tady paní Marie Ellen Boulanger, která je vedoucí jednoty pro občanská práva a volný pohyb. Děkuji, pane předsedo. Já se obávám, že zatím nejsem schopná vám říci, jestli vám, jestli tedy komise se obrátí na soud ohledně hospoda- nebo tedy práv ekonomicky neaktivních občanů a jestli tedy ta smlouva s NHS může být považována za nemocenské pojištění. Ta otázka se týkala ekonomicky neaktivních eh, občanů podle směrnice o volném pohybu článku 71b mají i tyto občané právo na zdravotní pojištění. Teď jde o to, zda jejich příslušnost k NHS může být považována za komplexní zdravotní pojištění a nebo zda neaktivní občané by měli mít eh, soukromé zdravotní pojištění. Komise pořád ještě případ hodnotí. Jsem si plně vědoma že máte pocit, že toto hodnocení trvá příliš dlouho, nicméně dovolte, abych zdůraznila, že abychom měli solidní případ pro soud, všechny argumenty a protiargumenty musí být důkladně zváženy. A to vyžaduje více času, než jsme původně očekávali. Ráda bych se zmínila o třech bodech. Postupy, politický kontext a podstata porušení povinnosti. Pokud je o postupy, ráda bych zdůraznila, že toto nesplnění povinnosti je součástí širšího fajlu, který souvisí s kontrolou souladu britského zákona nebo britského práva se směrnicí o volném pohybu. Ty problémy které se týkají porušení povinnosti 2011-2054, se týkají celé řady věcí, které komise identifikovala od chvíle, kdy směrnice volném pohybu vstoupila v platnost. Od roku 2009 komise zahájila 27 pilotních vyšetřování, která se týkala uplatňování směrnice o volném pohybu na evropské občany ve Spojeném království. 1,4 celkových stížností, které dostala komise, představovaly stížnosti evropských občanů ve Spojeném království, pokud o volný pohyb. Je to tedy složitá záležitost, která se komise věnuje, je pravidelně v kontaktu s britskými orgány. Komise podnikla řadu kroků, aby dosáhla pokroku v této věci. Postup šetření ze strany komise, pokud jde o problém implementace Evropského zákona o volném pohybu evropských občanů ve Spojeném království, To bylo také dohodnuto s britskými orgány. A pokud o politický kontext, musím říci, že celá tato záležitost je součást dynamičtějšího procesu. Od dubna 2006, kdy vstoupila směrnice v platnost a kdy byla transponována do britského zákona, tak 19krát Spojené království požádalo o odložení, o tedy výjimku došlo k tomu, že v průměru dvakrát ročně došlo ke změně v zákoně. Byla také změněna administrativní instrukce, která poskytuje ministerstvu vnitra informace o tom, jak implementovat britské a evropské zákony. A tyto instrukce jsou zásadní v kontextu řízení pro nesplnění povinnosti. V roce 2011 byly tedy spuštěna toto řízení o nesplnění povinnosti. Soudní dvůr pětkrát vydal stanovisko, které interpretovalo otázky volného pohybu v souvislosti se Spojeným královstvím a s volným pohybem evropských občanů. Souviselo to také s navracejícími se státními příslušníky a s ekonomicky neaktivními evropskými občany. Je třeba znovu přeskoumat právní situaci ekonomicky neaktivních občanů, jak je uvedeno i v dopise komise, poté, co v létě 2017 byl veden soudní případ EU versus Spojené království, tak eh, komise začala pracovat na závěrech, které vyplývají z tohoto soudního případu. Pokud jde o ten třetí bod, tak komise musí jednat eh, na pevném právním základě. A z tohoto hlediska musíme posoudit eh, nedávnou judikaturu, pokud jde o přístup ekonomicky neaktivních občanů k jistým benefitům. Máme případy Dano, Alimanovič, Garcia Nieto, Komise versus Spojené království a také probíhající případ Guza. Jak už zaznělo, a já to tedy opakuji, máme Komise versus Spojené království, a to vše tedy musí být vzato v úvahu, abychom eh, jednali na solidním eh, právním základu. Pokud je požadavky na komplexní zdravotní pojištění, tak vycházíme z judikatury. Na základě toho bychom eh, mohli říci, že členský, členské státy odmítají přístup ke zdravotnímu pojištění, které je založeno na rezidenci, na pobytu a zároveň nejsou ekonomicky aktivní. Musí být ovšem zajištěno, že je splněna podmínka, že jim tedy toto komplexní zdravotní pojištění není odmítáno. Proto mobilní občané by měli mít možnost proporcionálně přispívat do režimu pro zdravotní pojištění v členském státě, kde obvykle pobývají. Pokud je o Spojené království, tak přesto, že tedy přidružení k NHS eh, není považováno za komplexní zdravotní pojištění, hospodářsky neaktivní evropští občané mají právo na bezplatné ošetření na základě britské legislativy jako občané EU nemusí registrovat eh, svůj pobyt eh, ve Spojeném království, mají tedy pocit, že jejich eh, pobyt je tam legální, protože splňují ten právní požadavek, že mají komplexní zdravotní pojištění tím, že vlastně přispívají do NHS. A tento rozpor musí být právně vyřešen. A možná na závěr svého příspěvku bych ráda odkázala na stanovisko, které Eh, zaujalo Spojené království v jednáních o článku, podle článku 50. Týká se to jak publikace administrativního postupu z tohoto měsíce, tedy z 8. listopadu 2017, tak i eh, z léta. Spojené království říká, že nebude požadovat důkaz o tom, že ekonomicky neaktivní občané měli předtím komplexní zdravotní pojištění, aby mohli být považováni za to, že tam mají pobyt, aby tedy mohli být považováni za rezidenty. Děkuji. A nyní paní Intwald. Sofie, prosím. Já jsem si to všechno vyslechla a snažím se představit si, jak se cítíte, když jste občanem EU, žijete ve Velké Británii, ve Spojeném království a máte ve schránce dopis, kde vám říkají, že budete deportován ze země, protože jste nesplnil požadavek komplexního zdravotního pojištění. Jak byste se cítil, kdybyste něco takového poslouchal? Představte si to. Možná jste oddělen od své rodiny, eh, možná přijdete o svou penzi, o svůj domov a teď to komise takto vysvětluje. Já chápu, že paní Boulanger je jen tedy poslíčkem a na poslíčka bychom střílet neměli, ale měli jsme tu debatu už dříve a tento výbor trval na tom, že ta odpověď musí být poskytnuta na politické úrovni. Takže kde je komise? Kde je komisařka? Já jsem si jistá, že komisařka je velmi zaneprázdněná, ale uh, je mi líto, hovoříme o 3,3 milionech občanů EU, který musí Evropská komise sloužit. A toto je odpověď, opravdu. Tady hovoříme o lidech, kteří prožívají existenciální úzkost, mají obavy o svou budoucnost. Možná by bylo dobré, kdyby komise poslouchala. Tato odpověď, já vůbec nevím, co na to mám říct. Zahájili jste v roce 2012 řízení o porušení povinnosti, to je před pěti lety a teď nám říkáte, že pořád ještě vyšetřujete a dokonce se snažíte obvinit eh, vládu Spojeného království, protože eh, mění legislativu. Jistě je tam chaos, ale to nikdy nemůže být eh, výmluva. Vy musíte vynucovat plnění evropského práva. Komise musí plnit své povinnosti. Začnete to opravdu seriózně teď vyšetřovat a já začnu uvažovat o tom, že bychom vás zažalovali, protože nejednáte eh, v zájmu evropských občanů. Chápete, co vám tady říkám? Občané, to jsou lidé, kteří platí vaše platy. Je mi líto, pane předsedo, tady jde o opravdové lidi s opravdovými životy jejichž existence je ohrožena. A to je nepřijatelné, promiňte. Tady nejde o stranickou politiku. Já se vás ptám, pane předsedo, co s tím tento parlament udělá? My to nemůžeme pořád opakovat, takovéto cvičení. Být neustále rozčilení a frustrování z toho, že komise nejedná. Co budeme dělat, pane předsedo? Než dám slovo paní Lambert, tak eh, chci jen potvrdit eh, že toto je druhá debata, kterou máme a já jsem pozval paní komisařku, takže ano, fakty jsou správně, mělo to být pozvednuto na politickou úroveň. To je tedy správně. Říkám to tedy pro informaci ostatních kolegů. Ale komisařka nepřišla, to je tedy pravda. Paní Lambert, prosím. Já jistě sdílím tu frustraci, kterou tedy vyjadřuje Sofie. A jsem si vědoma toho, že tady máme směs různých věcí. Na jedné straně pravidla ohledně toho, jak členské státy reagují. Každý, kdo tady zasedal v petičním výboru, ví, jak eh, členské státy dokáží věci zdržovat, když nechtějí odpovědět, ale pak je zde také otázka politického rozhodnutí, které bylo přijato ne u této záležitosti, ale i u jiných. Komise se spíše stahuje, než aby pokračovala vpřed, pokud jde o Spojené království když se blížilo to referendum a potom, když to referendum skutečně proběhlo. My jsme ale politici, musíme si uvědomit, co to znamená pro lidi v terénu. Oni jsou ve velmi obtížné situaci. My víme, že je tady ten aspekt eh, povinného zdravotního pojištění a ten byl jednou z těch věcí, který lidi přivedl do stavu opravdu velké úzkosti kvůli změnám v pravidlech, které nebyly oznámeny, určitě nebyly tedy náležitě oznámeny těmto jednotlivcům, těmto lidem. I já jsem často byla kontaktována je to velmi frustrující, když zjistíte, že došlo k nějaké změně, ale ta změna není náležitě prezentována ani na webových stránkách, ani někde jinde. Já chápu, že tento výbor musí skutečně komisi upozornit na to, že nespokojen s tím, jak se chová, v podstatě, že nic nedělá. Chápu, že tady jde i o další fakta, další aspekty, ale myslím si, že opravdu, kdyby jednala dříve, tak by to bylo důležitým signálem pro Spojené království i pro ostatní členské státy. Teď tedy Spojené království je vel, velmi specifické situaci, protože vystoupí z Evropské unie. Jsou zde i další členské státy, které nedělají, co by měly, pokud jde o implementaci směrnice o volném pohybu, jak o tom svědčí i studie zadané výborem LIBE. A když komise nejedná, tak je to signál pro ostatní členské státy, netrapte se, nic se vlastně neděje. Takže to určitě není dobrý signál, pokud jde o správné řízení, které naši občané očekávají. Děkuji. Děkuji vám oběma za to, co jste řekli. Já ty emoce jistě chápu. My, náš úřad s tím často jedná úplně chápeme, co ti myslíte, jak se cítíte. Paní Infeld, to, co jste říkala o té politické úrovni, to bylo velmi jasné. Odpověď, kterou jsme dostali od komise, já myslím, že bychom se opravdu měli dostat na politickou úroveň. Jak říká paní Lamberts, komise musí jednat a tak jak jsme požadovali, musíme zjistit, jak to pozvednout eh, na politickou úroveň, jak tomu dát tu důležitost, kterou si zaslouží. A myslím si, že poslanci, kteří tady vystoupili, poslankyně, to nemohli říci jasněji, jaký ten problém je a co od komise očekáváme. Takže to je eh, z mé strany vše. Ještě bych jenom dal koordinátorům prostor. Sofie, dobře, pokud chceš ještě něco doplnit. Ano, jistě, budou to řešit koordinátoři, ale můžeme to udělat rychle, ať už uděláme, co chceme. Už to trvá rok a půl, už máme rok a půl po referendu. Lidi už to nemůžou vydržet. Tak ať nám to netrvá několik týdnů nebo měsíců, ale přijmeme nějaké rozhodnutí, dáme to na pořad jednání na 6. prosince. A já se předtím postarám o to, že všichni budou vědět, o co přesně jde a vymyslíme nějaký plán do toho 6. aby to šlo rychle. Dobře, takže děkuji. A děkuji také komisi za to, že její zástupci přišli. A budeme o tom mluvit příště na zasedání koordinátorů. Kolegové, mě čeká třístrané jednání, takže paní Gál laskavě souhlasila s tím, že bude předsedat pozbývající část dnešního zasedání. Takže děkuji. Dobré odpoledne, kolegové. Půjdeme dál. A vyslechneme si, jak vypadá aktuální stav jednání o Evropském systému pro cestovní informace a povolení ETIAS. Tady jsem já sama s pravodajkou, takže když dovolíte, řekla bych tomu pár slov. A potom dám ještě možnost kolegům, kteří se budou chtít vyjádřit. Je třeba vědět, že komise předložila návrh, kterým se zřizuje evropský systém, a to v listopadu 2016. Výbor Libe hlasoval o postoji parlamentu 19. října a já jsem dostala mandát na další plenárce, abych vedla trojstraná jednání s komisí a s radou. Mandát plenárka potvrdila a proto se konaly trialogy 25. října a 16. listopadu na politické úrovni. A příště se máme sejít ve středu tento týden. Tyto trialogy ukázaly, že spoluzákonodáci jsou si vědomi toho, nakolik je to důležitá věc, je to prioritní záležitost a vyjádřili ochotu přistoupit na kompromisy, abychom dospěli k dobrému výsledku. A já bych ráda využila této příležitosti a poděkovala stínovým zpravodajům za aktivní účast. A to jak na schůzkách stínových zpravodajů, tak v trialogu. Navíc se konalo šest schůzek na technické úrovni mezi eh, našimi poradci a komisí a radou. A tady také chci říct, že chci poděkovat našim poradcům z řad našich zaměstnanců za obrovskou podporu a obrovské úsilí, které věnovali této věci. Na trialozích a na technických zkouškách se zatím ukázalo, že my na naší straně jsme rozhodně obhajovali náš postoj a snažili jsme se ho vysvětlit. Snažili jsme se obhájit náš text je třeba vidět, že rada si na svém opravdu stojí a komise teď proto chystá snad pár dobrých nápadů, kde by bylo možné dospět ke kompromisu. Nejproblematičtější zatím bylo zahrnutí eh, cestujících do tranzitu pole působnosti ETIASu. Jde o to, jestli to má být podmínka pro vstup a pobyt, anebo jenom vstup. Pak je tam otázka etické rady pro ETIAS. Rada chce nějaký poplatek a výjimky. Já doufám, že najdeme dobré kompromisy, abych já mohla dál pokračovat a obhajovat náš postoj. A nejdůležitější také bylo při práci ve výboru a teď při trialozích, eh, to, že by měly být zřejmé tři principy. První je to, že ETIAS by neměl zhoršit situaci, než když žadatel musí žádat o výzum. Takže ETIAS by neměl být horší než žádost o výzum. Snažila jsem se o to, aby to odpovídalo SIS a se systémem vstupu a výstupu. Taky jsme se vždy ptali, co je v systému VIS, že by toho mělo být méně a rozhodně ne víc. A myslím, že ten třetí, neméně důležitý princip spočívá v tom, že bychom neměli mechanismus přetěžovat, protože pak by byl nepoužitelný. Protože jsme teprve na začátku a začínáme hledat kompromisy. Při trialogu byla atmosféra dobrá, doufám, že to tak bude pokračovat. A nakonec z toho vyplyne kompromis, pokud to bude dobrý kompromis. Bude to nakonec znamenat, že nikdo nebude úplně spokojený, ale já doufám, že se nám podaří dodržet náš časový plán. To je vše, co k tomu teď mohu říct a jsem si jistá, že pokud se něco změní a zlepší, budu vám schopná předat dobrou zprávu. Ano? Ano, děkuji, paní předsedkyně, paní zpravodajko. Já už ani nevím, jak se to říká v ženském rodě. To je legrační v souvislosti s tím, co se děje v mé zemi na toto téma. Já vám v každém případě děkuji, protože se mi líbí, jakým způsobem pracujeme, i když v mé frakci máme pár bodů, na kterých se zásadně nezhodneme. I nadále je mě líto, co se děje, jak jsme nuceni k přijetí těchto textů i když víme, že to začne fungovat až v roce 2020, takže bychom mohli mít pár měsíců navíc na práci. Vzhledem k tomu, že to potom bude platit řadu let. Pro komisi ani pro radu to ovšem není přijatelné. Chtějí, abychom to dokončili za tohoto předsednictví. Připomínám, že ETIAS chce, nebo týká se pouze těch lidí, kteří nemusí žádat o víza. Já tomu říkám loukostová víza. A plně souhlasím s tím, co jste říkali, v každém případě, nebo tedy v žádném případě, Etias nemůže požadovat věci, které nejsou požadovány od eh, žadatelů o víza. Jinak by to bylo opravdu absurdní. Je také pravda, že Velká část těchto údajů spočívá na prohlášeních. Já nevím, jak může kohokoliv, jakkoliv ujistit, že dostane další prohlášení. Budou se jen sbírat další a další údaje. Navíc jsem opravdu zděšena stanoviskem rady, ke kterému se teď připojila komise, pokud je o transitní cestující, protože to bude opravdový nárůst žádostí, úplná exploze. A já myslím, že jsme odradili část lidí, aby transitovali přes území Evropské unie. Já většinou nepoužívám ekonomická témata, ekonomické argumenty v první řadě, ale tady mě to připadá jako opravdu natolik absurdní, že nechápu, proč to děláme. Možná tím chceme poškodit eh, naše letecké společnosti, především eh, ty, které jsou nejzranitelnější. Na frakce tedy nadále nesouhlasí s těmito texty. Nicméně myslíme si, že je důležité pracovat na tom, aby tento text byl co nejrozumnější. Myslím, že takto to můžu říci, protože občas máme pocit, že někteří z nás, někteří přicházejí o rozum, pokud jde o tento sběr údajů, snaží se uklidnit veřejnost, ale ne zajistit bezpečnost našich eh, občanů na našem území, protože řada z těchto sezbíraných informací nebude sloužit ničemu jinému, než eh, že budou vyvolávat pocit nejistoty. Měli bychom tedy jít cestou proporcionality, přiměřenosti více než kdekoliv jinde. A pokud jde o transit, tak eh, bych řekla, že judikatura Soudního dvora Evropské unie by se měla vztahovat tedy alespoň na transitní cestující. Já si myslím, že bychom z toho také měli vycházet. Děkuji. Thank you, Mrs. Děkuji, paní Viržia. Pokud už se o slovo nehlásí nikdo další, sunula bych to tím, že se shodneme o řadě věcí, o kterých se mluvilo jistě. Naše názory se částečně liší, ale zatím práce probíhala dobře. A doufám, že v takovémto duchu spolupráce se nám podaří pokračovat. Příští trialog bude ve středu a uvidíme, jestli najdeme nějaký kompromis s tím, že komise má také předložit nějaké návrhy kompromisů. Mnohokrát děkuji, kolegové. Přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání. A je to posouzení hrozeb organizované trestné činnosti na internetu. Jak víte, každý rok Europol organizuje posouzení hrozby organizovaného zločinu na internetu a tato zpráva zahrnuje klíčová zjištění a vznikající hrozby a nejnovější vývoj v oblasti kybernetického zločinu, stejně jako doporučení z hlediska vymáhání práva pro politiky i pro regulátory. Pan Filip Amán, vedoucí eh, oddělení pro strategii v Centru Europolu pro kybernetickou trestnou činnost, nás dnes s touto zprávou seznámí. Tato zpráva se také zabývá eh, online trhem a takzvaným darknetem. Takže vítáme pana Amana, děkujeme, že jste přišel do našeho výboru a máte slovo, abyste nám představil zprávu. Budete mít na to 10 minut. A potom si vyslechneme také naše členy. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také členům výboru LIBE za příležitost představit náš vlajkový strategický produkt, což je eh, posouzení hrozeb organizované trestné činnosti na internetu. Ta zpráva je výjimečná proto, že je to náš klíčový produkt. Z pohledu vymáhání práva se zabývá nad tím, jak to vypadá s kybernetickou trestnou činností, takže na základě toho, co dělají eh, agentury pro vymáhání práva v členských státech, ale eh, zohledňují se také příspěvky z průmyslu, je to velice komplexní zpráva. Jde nejenom o výzvy a hrozby, Snažíme se také předvídat, jak to bude vypadat do budoucna v příštích 12 měsících. A stejně důležité je také to, že je tam několik doporučení pro ty, kdo přijímají rozhodnutí, pro oblast vymáhání práva a také pro tvůrce politik. Jak to dáváme dohromady? Je to takový strukturovaný proces, abychom získali informace, abychom je shrnuli a analyzovali v Europolu posíláme dotazníky, máme pohovory se zvolenými členy, jak mezi těmi, kdo vymáhají právo, tak mezi akademiky a děláme také průzkum a máme eh, akademickou poraden, akademický poradenský orgán. Jaká témata zpráva pokrývá? Samozřejmě se zaměřujeme na tři oblasti našeho mandátu. Jak víte, to je boj proti zneužívání dětí online, vysoce technologická trestná činnost a podvody v oblasti plateb na internetu. A máme také celou řadu souvisejících témat, což je třeba struktura, výzvy, které plynou z internetu věcí, které se týkají velkých dat, ale jsou to i takové věci jako zbližování kybernetického terorismu. Je tam celá řada témat. Mimochodem, ta práva je teď, zpráva je teď veřejně k dispozici na našem webu. Začali jsme v roce 2014 a poslední zpráva z roku 2017 byla zveřejněna v září a máme ji také na našem webu. Kromě těchto témat máme také témata exotičtější, abych tak řekl. Například loni jsme se zabývali kvantovým šifrováním, abychom rozbili některé ty mýty, které se toho týkají a jaké máme klíčové koncepce v předchozích verzích. To byla třeba umělá inteligence, robotika, jaký dopad by to mohlo mít na vymáhání práva. A letos, protože to je vysoce aktuální téma, jsme se zabývali hakováním do volebních systémů. Opět z pohledu vymáhání práva, jaké jsou technické možnosti. A také z právního hlediska, co se dá dělat, abychom ty věci mohli řešit. Kdyby měl vybrat dvě hlavní věci z letošní zprávy, je to Mirai Botnet, možná to znáte, to byl název malwareu, který byl použit koncem loňského roku – s tím, že zařízení na internetu věcí se staly zbraněmi, jako třeba kamery, zařízení, kde, byly, kde byla hesla, udělali se z toho takzvané botnety. To byla škodlivá zařízení, která zločinci využili v tomto případě k tomu, aby spustili jeden z největších datových útoků, jaký jsme kdy zažili A dotýkalo se to jednoho z hlavních poskytovatelů eh, IKT služeb ve Spojených státech. Takže toto byl první závažný případ toho, kdy zločinci udělali zbraně ze zabezpečených internetových zařízení. Já doufám, že nikdo z vás tuhle stránku neviděl na svém zařízení, ale pokud vás něco takového nakazilo, takovou tu obrazovku byste právě viděli, takže Toto byl ransomware, nebylo to moc úspěšné z hlediska toho výkupného, ale nesmírně účinné z toho pohledu, že se to hodně rozšířilo. Myslím, že to bylo v květnu 2017. A je to velice dobrý příklad toho, co se může stát, když spojíte všechny tyto prvky. Ten, tu funkci, která se sama replikuje a ten prvek ransomwareu. O dva měsíce na později jsme měli další útok a v nedávné době takzvaný Back Rabbit, já si ty mé názvy nevymýšlím, tak to tomu profesionálové říkají, ale hlavní je, že ransomware je jedna z klíčových hrozeb a v tomto případě ta kombinace s tím mechanismem funkce, která se sama replikuje, to představuje velkou hrozbu pro EU i mimo EU. Tak tady vypadá přehled toho, jaké jsou hlavní hrozby a trendy jak je máme ve zprávě je za rok 2017. A to je tady z pohledu vymáhání práva. Takže řada věcí, které tady vidíte, vychází z toho, co orgány vymáhající právo zjistí, co se jim ohlásí. V některých případech to bude vypadat trošku jinak, než to, jak to vidí průmysl. Začnu tím ransomwarem, všichni se asi shodneme na tom, že to je klíčová hrozba. Bohužel asi bude narůstat. Je pravděpodobné, že to bude pokračovat. A to také souvisí s internetem věcí a s tím, že máme stále více zařízení, která jsou napojená na internet a tato zařízení by se potenciálně mohla stát cílem útoku ransomware. Další, druhá klíčová hrozba je proměna internetových zařízení na zbraně. Podle konzervativních odhadů do roku 2020 bude mít 20 miliard internetových zařízení. Další odhady jsou dokonce vyšší, 100 miliard. Takže je to velký prostor pro útoky a bojí se s tím velké obavy. Možná víte, že se vede řada diskuzí o tom, jak to řešit, zvlášť mezi vývojáři zařízení, ale pravda je taková, že spousta těch zařízení už je teď eh, v provozu, takže je potřeba zamyslet se nad infrastrukturou a architekturou, která je propoje. Dále zneužívání dětí online, Jedna z hlavních hrozeb souvisí eh, se sexuálním eh, nucením a eh, dětí, porušování bezpečnosti údajů. To bude dál pokračovat. Bohužel jsme měli příklady z nedávné doby, které se využívaly jako podpora dalších trestních činů. Zneužívání Darknetu, což je třeba Tor, to je taková průřezová hrozba. Máme to v IOKTA, i v SOKTA, to možná také znáte, to je posouzení eh, hrozby organizovaného zločinu za letošní rok. Není to jenom hrozba z hlediska kybernetické trestné činnosti, ale souvisí to s celou řadou dalších typů trestných činů. A s tím, jak se objevují nové technologie a jsou na trhu, vidíme, že zločinci přemýšlejí, jak je zneužít. Jejich eh, modus operandi se tady rychle mění, přizpůsobí se novým technologiím, novým možnostem. A to samozřejmě také znamená, že orgány, které vymáhají právo, musí být schopné reagovat. Velice konkrétní příklad je loňský úspěšný zásah proti malvéru, který zločinci využívají k tomu, aby nakazili váš počítač – ten trh do jisté míry v podstatě úplně zmizel a zločinci reagovali tím, že využívali víc technik sociálního inženýrství, spamu a e-mailu. Podvody s platbami, tam jsou uh, hlavní problém karty, které se ne, ne, ne, vůbec nemusí předložit. V některých zemích, jako je třeba, jako jsou třeba Spojené státy, to může souviset s tím, že se málo zavádí ten dvojitý standard, chip a pin. Máme celou řadu legislativních technik, k tomu mám také jeden slide. Dostaneme se ke konkrétnějším příkladům, protože už nemáme čas, jenom rychle projdu některé z hlavních věcí. Mluvili jsme o ransomwareu, to bude i dál jeden z hlavních malwareů, dále backing malware, ATM malware – Sexuální zneužívání dětí online. Mluvil jsem o nátlaku, o vydírání, ale také pozorujeme, že pachatelé v této oblasti využívají komerčně dostupné nástroje pro výměnu takovýchto materiálů a to souvisí s bezpečnostními prvky těchto komunikačních nástrojů. Ty jsou tam často implicitně zavedené a zločinci zvlášť této oblasti na to opatření zneužívají. A já musím říct, zvlášť pokud jde o sexuální zneužívání dětí, pachatelé online mývají velice vysoké zabezpečení. Jsou v podstatě v přední linii, pokud je o zneužívání, šifrování a podobných nástrojů. Myslím, že už jsem mluvil o podvodech eh, s kartou, která se nepředkládá. Týká se to eh, leteckých společností, elektronického obchodování. Měli jsme několik úspěšných operací a také prevenčních a osvětových kampaní, kde jsme mluvili o tom, jak je to s těmi podvody, s tím, že v některých zemích je to pořád ještě problém, protože se málo využívá příslušný standard. Dále dark web, darknet a tyto trhy. To je průčasová hrozba. Dotýká se to řady oblastí trestních činů. Nejde jenom o kybernetickou zločinnou činnost, ale také o řadu tradičních trestných činů, jako je třeba obchodování s drogami, s odcizenými zbraněmi, s padělanými doklady a tak dále. Mluvili jsme o sociálním inženýringu. To je konkrétně jedno z opatření, které zločinci budou využívat i dál. A to i v případě velice promyšlených útoků. Východiskem je sociální inženýrství. A důvod je ten, že je často snazší porazit člověka než firewall, a o tom už jsem mluvil, je potřeba změnit taktiky z hlediska reakce na takovou tu aktivitu. Hodně se opravdu ještě využívá sociální ženictví. Kryptoměny, problém se zneužívání, zvlášť bitcoinů, protože má pořád nejvyšší podíl na trhu. Tady vidíme, že zločinci používají i další typy kryptoměn, které zajišťují vyšší míru anonymity a ochrany. Zločin jako typ služby nebo model služby. Eh, v roce 2014 jsme mluvili o tom, že pokračuje industrializace kybernetického zločinu. Neboli, aby bylo možné spáchat takový zločin, je možné zakoupit si služby a nástroje, které jsou k tomu nutné. A proto se o tom mluví jako o zločinu jako modelu služeb. Spousta těch věcí je k dispozici jako služba. A to jak zločincům, tak ostatním aktérům. A mluvím o zbližování kybernetických zločinů a terorismu. To je jedna z našich eh, obav, protože tady tyto nástroje a tyto služby jsou k dispozici pro různé aktéry. To byl takový přehled právní a technické výzvy, které se týkají stíhání. Eh, snažíme se o to, aby to bylo velice generické. Máme tam šest eh, hlavních témat, hlavních výzev, například ztráta údajů, to souvisí se šifrováním, se zneužíváním, pak to souvisí také s nettingem, já nevím, jestli to znáte, ale To jsou problémy, abych tak řekl, eh, v trubkách internetu, protože zločinci využívají nebo zneužívají stávající politiky, stávající problémy. Pak je tady ztráta umístění, ztráta anonymity, to se týká Toru, cloud computingu a právních otázek a technických otázek, které se s tím pojí. My nemáme dokonce ani v EU úplně transponovaný právní rámec, pokud je o boj s eh, kybernetickou trestnou činností a to trošku souvisí také s mezinárodní spoluprací. Jistě víte, jak je to s procesem EMLA a žádostmi o elektronické důkazy ze zemí mimo EU. Pak jsou tady partnerství veřejného a soukromého sektoru v boji proti kybernetickém zločinu, anebo vůbec eh, vůči, proti jakémukoliv zločinu, jsou tady jednotlivé prvky a proto je potřeba mm, spolupracovat s průmyslem, s jednotlivými komunitami, s dalšími partnery. A problém je ten, že není žádný obecný standardizovaný rámec zapojení. Není možné definovat, co je možné udělat, co je možné sdílet. A poslední věc, která se týká zvlášť vymáhání práva, ale také průmyslu, jak zajistit dovednosti a zkušenosti nezbytné k boji proti kybernetickému zločinu, abychom vůbec věděli, jaké máme hrozby a jak získat, jak udržet tyto zkušenosti. Když se podíváme, jak to vypadá, eh, dalo by se říct, že všechno takové pochmurné, stísněné, ale máme řadu operačních příkladů, máme je v té zprávě věci, kde jsme dokázali s našimi partnery poskytnout podporu a také jsme uvedli několik klíčových doporučení, na, o kterých je možné uvažovat, aby se dál vylepšil boj proti kybernetickému zločinu. Začnu prevencí a osvětou. Vždycky je lepší zabránit trestnému činu, než ho vyšetřovat. A my jsme měli celou řadu úspěšných prevenčních a osvětových kampaní, které jsme mohli podpořit. Třeba sejnou, řekněte ne, tam jde o to sexu, ten sexuální nátlak a vydírání. To máme také uvedeno ve zprávě jako jednu z klíčových hrozeb. Vychází to ze zpráv, ale i ze zpráv, eh, které byly k dispozici pro veřejnost. A je to v podstatě 11-minutové kvalitní video ve všech jazycích EU a na konci každého videa vidíte, kontaktní osobu pro konkrétní zemi. Třeba Nizozemsko, Rakousko, Německo. Je tam uvedená osoba, na kterou se můžete obrátit, pokud jste obětí takové trestné činnosti. A další věc, už jsem zmínil Darknet a Deep Web. To také patří k hlavním výzvám. Tady se snažíme s našimi partnery v EU, jak mezi agenturami, které vymáhají právo i mezi průmyslem, i mimo EU, snažit udělat si celkový obrázek o tom, jak, jaká, jaké jsou trestné činy v této oblasti. Snažíme se o strategičtější, pružnější, rychlejší přístup. Jak už jsem říkal, zločinci jsou i v této oblasti nesmírně e, eh, hybití. A jedno z hlavních doporučení, protože máme ten jakýsi průmysl, trh, zločiny jako služba, poskytují se služby, nástroje eh, s výhledem na narušení trhu. A poslední věc, zdůraznil bych, že potřebujeme možná odpovídající nebo adekvátnější legislativu, což může zahrnovat transpozici stávající legislativy na národní úrovni, aby, byl možný, aby možná přiměřená a účinná reakce ale hlavní je spolupráce, koordinace mezi všemi partnery proaktivním způsobem. A to je vše. Děkuji. Děkujeme vám za tuto prezentaci. Máme dvě žádosti o slovo. Paní Stevens a pan Albrecht. Nevím, jestli se zajímá ještě někdo, paní Takže paní Stevens jako první. Hartelijk bedankt aan de heer Amman. Děkuji mnohokrát. Díky, že jste přišel a díky za tento přehled ehm, kriminality online v EU. Dovolte mi otázku. Ehm, mám začít od začátku nebo mohu pokračovat? Takže eh, já jsem vám chtěla poděkovat za to, že jste přišel a díky za ten skvělý přehled ohledně té online kriminality v EU. Chtěla bych se vás zeptat na toto. Jako spoluspravodajka vím, že máme čtyři IT firmy, které mají databáze s hash daty, kde to tedy má zabraňovat nahrávání rasistické propagandy a tak dále na internet. Co si myslíte o této snaze, co si myslíte o kritériích, která proto ty firmy používají? A pak také, co se svobodou projevu? Já vím, že to je složité, ale jakou roli může hrát EU v této oblasti? A nakonec se chci omluvit, já bohužel musím okamžitě odejít, protože právě jsem slyšela, že mám určité rodinné události, které si žádají mou přítomnost. Děkuji, pan Albrecht. Děkuji vám. Děkuji za celou tu prezentaci. Tady jsem, tady jsem. Myslím si, že děláte velice důležitou práci. Doufám, že budeme mít více příležitostí vyměňovat si v této důležité oblasti názory častěji. Dovolte mi soustředit se na jedno téma, kde bych rád slyšel váš názor. Možná to bude taky takový komentář z mé strany. A to se týká té možnosti získávat přístup k důkaznímu materiálu u firem, které buď nemají sídlo v EU, a nebo které ukládají data mimo EU. Tedy ta data, ke kterým byste chtěli mít přístup. Na toto téma se vede debata, Europol se v ní angažuje, také členské státy EU a jejich orgány, tedy jde o přístup k osobním datům mimo území EU nebo u firm, které mají eh, hlavní sídlo v EU, ale data mimo EU aniž by se muselo jít skrz ty běžné postupy eh, s těmi příslušnými orgány. Mě by zajímalo v první řadě, řekl byste, že zde je skutečná potřeba k těmto datům přistupovat, aniž by se tedy šlo tou cestou procedurem net? Myslíte si, že by zde mohlo dojít k zlepšení té procedury, abychom se vyhýbali těm obavám do budoucna a řekl byste, že ten problém je ten, že ty třetí státy by samozřejmě aplikovaly reciprocitu v oblasti mezinárodního práva a tím pádem by přistupovali k datům firem v EU a k datům jaksi fyzických osob v EU ve stejný, stejným způsobem, jako bychom se k tomu chtěli dostat my mimo EU. Děkuji, pane Albrechte. Paní Zipl má slovo. Děkuji, paní předsedající. Ho, budu hovořit německy. V první řadě se musím omluvit, že jsem bohužel ne, nemohla poslouchat celou tu přednášku Měla jsem v nedávné době možnost hovořit s policisty v Německu, kde byl jeden problém v tom, že ta technická odbornost pro boj s kyberkriminalitou nebo pro dosledovávání toho, co se děje na internetu, ať už je to otevřený web nebo takzvaný dark, darknet, není k dispozici, respektive není k dispozici ta expertíza, abychom získali příslušné know-how nebo technické možnosti já tedy teď nechci vědět, jak to je u Europolu, ale samozřejmě to také souvisí se strukturami v mm, systémech národní policie, také ve strukturách příjmu. Máte dojem, že v členských státech tento problém je známý? Můžete vy jim nějak pomoci, eh, jak si ten problém lépe rozpoznávat a lépe ji začít řešit? Dále se jedná o otázku kolik lidí by bylo potřeba. Protože eh, my vidíme, že v reálném světě, když chcete bojovat se zločiny, tak potřebujete eh, nějaký určitý počet policistů, který daný případ řeší. Eh, hodnotí toto také, také nějak Europol, nebo to dělají členské státy? Já vím, že máme členské státy, které v oblasti například takzvaného roomingu, tedy eh, různé ty útoky na děti v různých četovacích místnostech a tak dále, se snaží mít kontakt eh, s mm, lidmi v těchto kruzích. Eh, další velice problematické téma vidím v otázce, tedy ne ani tak ten uploading nebo mazání trestního obsahu. My jsme v minulých týdnech zaznamenali příklady, kde nějaký algoritmus si myslel, že něco je zakázaný obsah a e, smazal ho e, zcela svévolně. E, chci se zeptat, kde vidíte limity spolupráce se soukromými poskytovateli služeb a kde je ten limit, tedy kde už musí zasáhnout Ehm, státní orgány jako policie a tak dále v rozhodování o tom, co je legální nebo nelegální. O tématu šifrování bych také ráda hovořila. Je pravda, že v oblasti šifrování by toto měli využívat častěji také legální aktéři, aby si chránili soukromí to, že šifrování zneužívají kriminálníci, to je jasné. Doufám, že Europol a ostatní policejní úřady naleznou nějaké nové inteligentní způsoby s novou technologií, aby se v této věci angažovali tak nějak, aby nebyla ohrožena ochrana údajů. Děkuji, paní Zipl. Pane Amane, tolik tedy otázky, teď je řada na vás. Děkuji vám za eh, tu zajímavou zpětnou vazbu. Já jsem to zapomněl říci v úvodu. Děkuji také výboru Libe za podporu v mé práci. Pokusím se odpovědět na ty otázky, jak nejlépe budu umět. V některých případech to eh, nezvládnu, za to se předem omlouvám. Šifrování. Ano, to je pro nás výzva. Já jsem hovořil o prevenci a povědomí. A je fakt, že silné šifrování je základním kamenem bezpečného internetu. My jsme to řekli jasně už v roce 2016, kdy jsme měli společné prohlášení s agenturou ENISA, že nepodporujeme žádná opatření, která by obecně ohrozila kyberbezpečnost nebo šifrování, například využívání různých zadních vrátech a tak dále. Což znamená, že se musíme zaměřit na celou škálu právních a technických opatření ohledně využívání šifrování. Já jsem velice rád, že můžeme eh, podporovat komisi v tomto procesu. Samozřejmě tady všelek zde neexistuje, bude to vždy škála opatření, která budou všechna muset být i proporcionální, nutná a legální. Další věc, to souvisí s otázkou paní Stevens ohledně obsahu na internetu, eh, tedy obsahu eh, podněcujícímu k nenávisti nebo propojeným s terorismem. My máme velice konkrétní mandát v této oblasti eh, v rámci ACTC a já bych řekl, že není na nás, abychom rozhodovali, takže my zkrátka zde jenom podporujeme členské státy v tom, co oni chtějí dělat. A v, této, v tomto ohledu sledujeme diskuze, které se vedou tedy ty eh, postupy v rámci takzvaného counter speech, spíše než mazání toho obsahu. Dále, kolik lidí eh, potřebujeme k vyšetřování aktivity na Darknetu? Obecně za to vidíme, že zkrátka potřebujeme více prostředků lidských zdrojů, tedy lidi s potřebnými znalostmi, ale potřebovali bychom také více peněz na nákup eh, nástrojů a vybavení, který pro naši práci potřebujeme. Ale opět eh, jde o to, že podporujeme členské státy. Jak víte, my nejsme Evropská FBI, jsme tu od toho, abychom podporovali členské státy, abychom podporovali vyšetřování v členských státech, jak jen je to možné. A snažíme se členským státům také poskytovat služby a to i v těch oblastech, kde je obtížnější vybudovat si prostředky, ehm, jak tedy ty lidské zdroje, tak co do těch nástrojů a vybavení. Jedna věc, kterou rozhodně můžeme dělat, je, že můžeme podporovat členské státy tím, že budeme poskytovat centralizované služby a tím pádem se budeme vyhýbat situaci, kdy musíme replikovat ehm, tyto znalosti v jednotlivých členských státech. S tím souvisí, a to je tedy také součást naší zprávy, Členské státy si dobře uvědomují, jaké jsou výzvy v souvislosti s Darknetem a zločinem na něm obecně to, co je potřeba pro to, abychom účinně s tímto bojovali. Jedno z klíčových sdělení je, že žádná agentura sama o sobě, žádný členský stát sám o sobě toto téma nevyřeší, protože toto je skutečně mezinárodní problém. Vyžaduje si to spolupráci, koordinaci mezi různými aktéry. Takže tolik k tomu. Chceme podporovat členské státy a vyšetřování v nich. Chceme centralizovat tu expertízu, ty znalosti, jaké máme, jak je to jen možné. K panu Albrechtovi opět díky za zpětnou vazbu. Co se týká přístupu k důkaznímu materiálu přeshraničně v EU, jsou zde určité problémy, i tedy jak uvnitř EU, tak mezi EU a jinými partnery. Já nemám právní stanovisko, nejsem právník, nevím, co by to přesně znamenalo, co by to znamenalo, tedy implementovat tento proces. Ale podíváme-li se na to, co EU dělá pro zlepšení toho procesu EMLEC, aby se urychlil, podobně třeba jako UNODC, kteří na tomto také spolupracují. V terénu je spousta práce, kterou můžeme využít k tomu, abychom ten proces zefektivnili. Klíčové je, že a ať už budeme mít jakýkoliv proces, tak to musí být legální, proporcionální a nutné. To je to hlavní. Takže opět z právního hlediska já to nemohu okomentovat tedy nemohu okomentovat ty právní podrobnosti. No a k tomu poslednímu, co říkala paní Stevens, doufám, že jsem na tu otázku už odpověděl. Ono to hodně souvisí s tím, že ano, máme technická řešení pro identifikaci nelegálního obsahu nebo určité druhy obsahu na internetu, ale zda a jak by se to mělo řešit, nebo jakým způsobem bychom na to měli reagovat, to opět není na nás, abychom o tom rozhodovali. Je to na členských státech, které musí přijímat rozhodnutí v této oblasti. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkujeme vám za tyto odpovědi, pane kolego. A teď půjdeme na další bod na pořadu jednání. Poslechneme si prezentaci ohledně aktuálního stavu vyjednávání ve věci Eurojust. Uh, po hlasování ve výboru Libe 19. října byl v listopadu zahájen trialog a já požádám pana Fose, pokud mě poslouchá, Mohu vám dát slovo, nebo měli bychom ještě dvě minutky počkat? Protože byste měl začít v 17.30. Já vám dám slovo, abyste nám něco řekl o těch jednáních. Dobře, tak pokud už mohu začít, eh, byl bych asi radši. Od začátku listopadu jsme měli dvě jednací kola s Evropskou komisí a s radou a měli jsme také stručné zasedání se stínovými zpravodaji. Měli jsme také čtyři technické schůze. Příští týden budeme mít další zasedání stínových zpravodajů, kde budeme hovořit o zatím dosažených výsledcích. A e, připravíme se také na následná zasedání. Přes eh, nedostatek času jsme už teď dosáhli poměrně dobrého pokroku. Na politické úrovni jsme řešili články 1 až 20, o nich už jsme hovořili. Eh, dosáhli jsme celé řady kompromisů v této oblasti, ale samozřejmě máme tady také určité oblasti, kde zatím nejsme příliš, příliš úspěšní. Eh, například je to článek 3 odstavec 1, kde se hovoří o kompetencích, tedy Eurojust versus Evropský státní zástupce. A v prvním návrhu kompromisu říkáme, že by se měly zohlednit i ty členské státy, které se nebudou účastnit toho evropského státního zástupce. Nicméně pár bodů je zde stále nevyjasnění, nevyjasněných, respektive pár trestných činů je zde zatím nevyjasněných. V té eh, trestných činů nevyjasněných v té příloze 1, eh, které by měly spadat do působnosti um, evropského státního zástupce nebo případně pak do Eurojustu. Dále článek 3 odstavec 4, který se týká otázek vyšetřování Eurojustu na základě žádosti komise. Zdá by toto mělo po podléhat také souhlasu členského státu, protože zde se názory různí. Rada je zde samozřejmě názoru přirozeně, že ten příslušný členský stát musí také být dotázán, eh, respektive může se vyjádřit i proti. A my se tady musíme podívat na to, jak to teď bude dál na nějaké technické schůzi, že se o tom tady bude ještě dále jednat. Z našeho hlediska to je tak, že když komise nebo Eurojust dá takovýto podnět, že to že, že tady nutně pro nějaký členský stát nebo pro radu nebude existovat právo veta ve finále. Eh, aby se to vyšetřování eh, nedalo zablokovat. Eh, dále články 10 a 11, kde se hovoří o složení kolegia a také úřadu předsedy a místopředsedy i zde eh, se názory různily například, co se týká průběhu volby eh, předsedy. Eh, tam máme možnost nějakého kompromisu, ale rada zde stále hovoří o něčem jako kompenzační mechanismus, aby protože tedy ten post toho předsedy by mohl zejména pro malé členské státy představovat příliš vysoké náklady, ale v této oblasti ještě nejsme na tom tak, že bychom mohli říci, nějakou schodu tady máme. Máme tak trochu pocit jako parlament, že bychom toto mohli obhospodařit i jinak než nějakou kompenzaci nebo něco takového. Potom článek 5 a článek 14 tady vedeme diskusi k té řídící funkci kolegia všichni se shodli na tom, že administrativní, ta, ta administrativní zátěž kolegia v členských státech eh, by měla být co nejvíce snížena členskými státy, ale opět i zde jsme se neschodli úplně do jaksi do posledního bodu. Takže no, to, toto byly tedy ty body, které si zatím vyžadovaly nejvíce diskuze. Eh, co se týká ochrany údajů, tady máme zatím poněkud neuspokojivou situaci obecně vzato. Hodně sporné je například to propojení eh, se tou zprávou Cornelie Ernst, tedy ochrany údajů u institucí, to je ta směrnice z roku 2001. Tady máme různé postupy komise versus rada versus parlament. Komise učinila návrh. Rada by ráda, kdyby v tomto rámci 54.2001 2001 se nenutně integrovalo něco i pro složky činné v trestním řízení a parlament to chce přesně naopak, takže teď uvidíme kam se dostaneme v rámci diskuse eh, o této zprávě, tedy co se týká tedy té 45-2001 eh, směrnice. A teprve poté se můžeme my rozhodnout, zda potřebujeme separátní systém ochrany údajů pro Eurojust, a nebo zda to uděláme stejně jako v Europolu tedy, že eh, pak by se zohlednili jenom ty rozdíly v tom, co chybí tedy mezi tím rámcem 45 lomeno 2001 a tím, co bychom chtěli u Eurojustu. No, zatím je to všechno nejasné, jak jsem říkal, závisí to na třístranných vyjednáváních e, i o té 45 2001. A v tom ohledu bych rád zohlednil, e, zdůraznil, že i Europol, tedy ten společný poradní orgán, se zabývá Eh, ochranou údajů a posílají nám, peníze, eh, posílají nám dopisy, aby upozornili na to, že zde je důležité míti určitý druh eh, ochrany údajů vlastního střihu, aby se tak řeklo. A to je právě ještě ten bod, který bude k diskusi. Zatím v tom celém trialogu je jasné snad jenom to, že všichni se shodnou na tom, že musíme počkat na to, co bude z té 45 2001. Ty dva dopisy, které nám přišly, tak eh, ty tu aktuální situaci poměrně dobře popisují. Všichni se shodneme na tom, eh, že bez ohledu na to, jaké řešení nakonec přijmeme, nesmí docházet k dezinterpretacím nebo k různým interpretacím právních aktů a nesmí to být ani na úkor celkové kvality práce. Přičemž na trialozích se zasadíme o to, aby Eurojust, protože já se teď mohu omezit pouze na Eurojust, bude dodržovat příslušná opatření pro ochranu údajů a že i my budeme doprovázet eh, práci Eurojustu, aby se zajistila její nejvyšší kvalita. Na závěr tohoto stručného přehledu bych rád eh, poděkoval zástupcům komise a estonského předsednictví rady a chci poděkovat také sekretariátu Libe a všem stínovým zpravodajům. Chci jim poděkovat za dobrou spolupráci, za dobrou pracovní atmosféru a Děkuji také za spolupráci všem těm, kteří se zasloužili o to, že jsme za tak krátkou dobu učinili takový pokrok. Děkuji. A teď se zeptám kolegů, zda se někdo jiný chce vzít slovo. Pokud ne, tak se obrátím na komisi. Pane Čonko, chcete něco dodat? Eh, ano, děkuji, paní předsedkyně. Rád bych eh, navázal na to, co říkal pan Fos, Se vším v podstatě souhlasíme. Ta dobrá atmosféra je do velké míry díky jeho dobrému smyslu pro humor. Jinak bychom tady seděli v mnohem pochmurnější atmosféře. Pracujeme na dobrém kompromisu ve všech těch bodech, které tady právě popsal. Jedna věc, kde vidím problém, to je systém ochrany údajů, kde budeme muset počkat, jaký bude výsledek ostatních jednání, pokud jde o pokračování nařízení 45 z roku 2001. Uvidíme, jak bude dosaženo té právní jistoty, která je požadována. Dozorčí rada obou agentur chce mít eh, jasnou situaci, chce jasnost od nás, zákonodárců, a my bychom jim měli tuto jasnost poskytnout. Pořád si myslíme, že můžeme jít eh, dvojím přístupem, že můžeme mít eh, novou kapitolu 8a, kterou tam doplnil parlament eh, v tom následném nařízení po 45 2001 a potom konkrétní pravidla, která se budou vztahovat na tu kterou agenturu. To by mělo být součástí právního základu. Jinak si myslíme, že dosahujeme poměrně rychlého a dobrého pokroku, že tam budeme mít tedy ten kompromisní text v těch bodech, eh, které zmínil pan Fos a já doufám, že se nám to podaří dořešit do Vánoc. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Čonko. Děkuji vám všem. Děkuji panu Fosovi za jeho práci. A vzhledem k tomu, že máme trošičku předstih, ale já myslím, že vám to nevadí, tak eh, bych se zeptala paní Cigan, jestli je připravena prezentovat eh, poslední bod na pořadu dnešního jednání, to je zpráva o pokroku Evropského programu pro migraci a pátá zpráva o zajištění plné operativnosti Evropské pohraniční a pobřežní stráže. My jsme diskutovali o celé řadě aspektů těchto složitých zpráv. Teď ovšem tedy prosíme komisi, aby nám eh, odprezentovala tuto zprávu, zaměřila se na zprávu o provádění a také na situaci na řeckých ostrovech a situaci s Tureckem. Slovo má tedy ředitelka oddělení pro strategii Evropské komise, paní Cigán, aby tedy odprezentovala tyto velmi složité zprávy. Děkuji, paní předsedkyně. Zdravím také všechny členy výboru. Nejdříve chci tedy zasadit celou věc do kontextu, který velmi dobře známe. Od přijetí Evropské agentury pro migraci evropská činnost v oblasti řešení výzev spojených s migrací, včetně tedy reakcí na krizi, byla řešena v rámci komplexního přístupu. A sdělení, které přijala komise 27. září, obsahuje celkový přehled, celkové hodnocení Evropské agentury pro migraci a její implementace, pokud jde o reakci na krizi a také rozvoj této agentury. Jeden z nástrojů na sledování pokroku a hodnocení toho, jak probíhá implementace, je pravidelné podávání zpráv. Až dosud jsme postupovali roztříštěně, Vydali jsme zprávy, které se týkaly konkrétních témat, která jsou součástí Evropské migrační agendy, ale 15. listopadu jsme předložili první konsolidovanou zprávu o pokroku, která obsahuje všechny části, které byly dříve odděleny. Zohledňuje se tam také prohlášení EU Turecko, implementace nařízení o relokalizaci, také partnerství a spolupráce a vytvoření Evropské pobřežní stráže. Já tady vidím opravdu komplexní charakter evropských eh, kroků a také je důležité srovnání s kroky, které probíhají v terénu. Je to velmi dobrý dokument, který obsahuje řadu informací a je předáván všem transparentní cestou. Ta zpráva vždycky začíná a bude vždycky začínat prezentací současné situace, která vychází z našich údajů. A tady máte všechny údaje, které jsme nazbírali, abychom ukázali, jaká je současná situace na různých migračních cestách. A takže ze zprávy vidíte, že situace u těch hlavních migračních cest je následující. Na eh, východo-středomořské cestě je omezený počet eh, nebo omezený pohyb. Na západně balkánské cestě se také omezil počet. Eh, střední středomořská cesta, ta je pořád ještě nejpočetnější, i když tedy od poloviny července počet transitujících migrantů klesá a v roce 2017 na západní středomořské a atlantské cestě byl zaznamenán také klesající počet. Začnu informacemi, které se týkají různých segmentů. Bude to velmi stručné, protože zpráva je velmi komplexní, takže potom uvidím, jestli budete mít otázky nebo připomínky. Samozřejmě začnu operační kapacitou, protože ta je okamžitou reakcí na krizovou situaci, takže si myslím, že je důležité zmínit eh, ty hotspoty a situace v Itálii a v Řecku. Tam my jsme posuzovali fungování hotspotů v této zprávě o pokroku a hovoříme také o nejlepších postupech, pokud o implementace tohoto přístupu identifikujeme konkrétní opatření, které je třeba přijmout na pomoc dětem a zranitelným skupinám. Opakovaně jsme tady na tomto výboru říkali, že je důležité pro koncepci hotspotů, aby byla dobrá spolupráce s našimi agenturami na místě. Řecko. V současné situaci Máte tedy ve zprávě spoustu informací, ale hlavní priorita je přemístit co nejvíce uprchlíků z táboru do pronajímaného bydlení, protože se blíží zima, je tam nedostatečná pomoc, nedostatečné vybavení. Víme, že jste dostali zprávu, která se týká všech opatření, komisaře Avramopolose na plenárním zasedání. Pokud jde o implementaci prohlášení EU Turecko, tak to nadále přináší konkrétní výsledky, snižuje se počet eh, nelegálních eh, přesunů přes moře, chrání to také životy. Nicméně implementace je pořád velmi pomalá. Relokalizace z Turecka tedy pokračuje a je důležité zachovat rychlé tempo. Od roku 2016 od dubna více než 14 tisíc lidí bylo přesídleno z Turecka. Myslím si, že stojí za zmínku, že Evropská unie jde správnou cestou, aby do konce tohoto roku vynaložila na uprchlíky v Turecku, těch naplán, ty naplánované 3 miliardy. Co dělá Evropská unie, aby podporovala jiné země, které čelí tlakům po syrské krizi, jako je Jordánsko a Libanon? Je jasné, že je třeba také národní, tedy mezinárodní finanční podporu, ta musí pokračovat my to sledujeme a je to také jeden z referenčních eh, bodů. Příští rok eh, na jaře, když budeme mít konferenci o syrské krizi, tak se bude diskutovat o tom, eh, jak to vypadá s tou finanční podporou pro tu střední nebo středomořskou cestu, centrální, tam se hovoří o tom, kde byla ta pomoc rozšířena. Většina toho se týká akcí týkajících se Libie. Naše zpráva, zpráva uznává, že migranti v Libii čelí opravdu příšerným podmínkám, ale zdůrazňuje také, že jsme neustále odhodláni zlepšovat situaci a podílíme se na tom. V tomto kontextu bych zmínila všechny aktivity související s přípravou a výcvikem libijské pobřežní stráže, ten 90-milionový program, který má stabilizovat komunity v Libii, stabilizovat situaci s tím souvisejí také akce v oblasti infrastruktury. Tam máme zvláštní část právě, která, zprávy, která o tom hovoří. To také stojí za zmínku. Pak jsou zde informace, které se týkají používání svěřeneckého fondu a současný stav, pokud jde o investice a contracting a také se zde hodnotí jaké finanční příspěvky ještě musí být učiněny, jaké příspěvky ještě chybějí. Evropská unie nadále pracuje velmi aktivně s UNHCR, pokrývá to také systém dobrovolného návratu a reintegrace. Souvisí to také s podporou na místa, kde dochází k vylodění a v detenčních centrech. Krátká zmínka o dalších bodech. Zpráva potvrzuje, že bylo vynaloženo velké úsilí na to, abychom potlačili model, obchodní model těch pašeráků a převaděčů na všech cestách. Je důležité podpořit výměnu informací mezi členskými státy, agenturami, misemi SDP a také rozšířit společné vyšetřovací týmy s klíčovými západoafrickými zeměmi. V tomto kontextu je důležité se informovat o všech těchto aktivitách a jejich výsledcích na evropské úrovni i v členských státech. Je důležité informovat naše občany, kteří velmi často neznají výsledky, nevědí, že jsou zde obrovské výsledky i na úrovni členských států se do toho investuje spousta úsilí. A já si myslím, že je důležité, aby o tom občané byli informováni. Je důležité rozbít ty obchodní modely pašeráků a převaděčů. To je jedna z klíčových záležitostí. Pokud jde o readmisi a navracení, myslím, že jste na toto téma vedli velmi dlouhou diskuzi. Byl tam náš zástupce generálního ředitele, tam se diskutovalo o readmisních dohodách. Tady bych tedy zmínila pouze dva prvky, které jsou zdůrazněny v této zprávě o pokroku. Hovoříme o tom, že je nutno mít včasné a kvalitní údaje o návratech. Nejde pouze o čísla, dává nám to lepší přehled o situaci a tady musíme říci, že musíme to lépe zorganizovat interně, ale také pracujeme s Eurostatem, abychom byli schopni tyto údaje schromažďovat pravidelněji, aby byly spolehlivější. A druhá věc, to je setkání správní rady EBCDA, která byla věnována operačním krokům, které je třeba přijmout v kontextu s návraty. Tam členské státy musí více investovat, pokud je o odborníky a znalosti, aby podporovali agenturu a její schopnosti a působnost v oblasti navracení. Ještě řeknu pár slov k EBCGA a EBCG obecně na konci této prezentace, protože hovořím o dvou zprávách. Zároveň pokud o relokalizaci a přesidlování, tak eh, i zde v tomto výboru byly vedeny velmi podrobné diskuse, hovořilo se o tom, jak vypadá současná situace. Více než 31 tisíc lidí bylo přesunuto, přemístěno. Je zde neustálá podpora těmto přesunům. I po 30. září máme ještě 7500 žádostí, které musí být přesunuty z Řecka, přes tři tisíce z Itálie, tedy ti uprchlíci. Potom zde máme ještě jisté kroky, které musíme podniknout, abychom dokončili ty nejdůležitější, nejnaléhavější akce. Jedná se o přesídlení těch eh, zbývajících způsobilých uprchlíků z Řecka a Itálie urychlit zpracování těchto žádostí, informovat eh, o možných dalších místech, eh, pokud jde především o nezletilé bez doprovodu v Itálii, dokončit eh, registraci těch způsobilých migrantů pro relokalizaci. Pokud jde o to přesedlování těch původních 22 1500, které byly v roce 2015, tak více než 18 000 už bylo tedy přesídleno do 20 členských států. A pokud jde o přidružené země, především Turecko, Jordánsko a Libanon. Komise apelovala na členské státy, aby nabídly ještě dalších 50 tisíc míst eh, pro přesídlení. Komise uvolnila půl miliardy eur, aby podpořila členské státy, ale zatím pouze 17 členských států slíbilo více než 34 500 eh, míst na přesídlení, takže teď čekáme na další sliby, abychom splnili cíl. Konečně v této části zmíním ještě krátkou informaci o pilotních projektech v oblasti migrace. To už bylo oznámeno 27. září v našem sdělení. Chceme vytvořit pilotní projekty, které se týkají legální migrace s těmi státy, které o to budou mít zájem, které budou schopny. My budeme podporovat, koordinovat a poskytovat opatření v oblasti mobility. Bude to pokrývat všechny fáze, to znamená přípravu těch projektů legální migrace, zákonné migrace jako takové, integrace v různých sektorech. My dále hovoříme s členskými státy a diskutujeme o potenciálních projektech a kandidátech. Podmínky jsou také obsaženy v tom sdělení z 27. září. Je to také o kvalitě partnerství s dalšími zeměmi a je to zásadní pro boj proti nelegální migraci. To je tedy ta zpráva z 15. listopadu a pokud je o tu část, která se týká EBCG, tak bych se zmínila o věcech, které jsou ze, ve zprávě z 15. listopadu, ale také v páté zprávě o pokroku, která byla přijata dříve. To bylo už v září, ale zatím nebyla příležitost seznámit členy tohoto výboru s tím, co té zprávě je, ale myslím si, že to je dobrá příležitost protože příloha k poslední komplexní zprávě o pokroku obsahuje dodatečné informace k tomu, co už bylo odprezentováno v září. Jsou to aktualizované informace. V tomto případě musím říct, že si možná všichni vzpomínáte, jak se přijímal celkový legislativní rámec pro IBCG. E Trvalo to devět měsíců. Teď eh, Uplynul rok od zahájení implementace a už to bude plně v provozu. Já myslím, že stojí za to poukázat na výsledky, ale také uvést, stejně jako je to ve zprávě, že jsou určité prvky, kde je potřeba věci vylepšit. Já myslím, že první důležitý výsledek je to, že agentura už teď poskytuje operační podporu v terénu pro členské státy. Pokud jde o zprávu hranic, máme v průměru 1500 eh, členů pohraniční stráže a další pracovníci jsou vysíláni do jiných oblastí na vnějších hranicích EU. S tím se pojí to, že je nutné zvýšit úsilí, pokud jde o počty a nejde jenom o počet zaměstnanců, Jde také o to, na jak dlouho jsou vysláni a jací odborníci se navrhují, to znamená, jaké specifikace jsou nutné. Já věřím, že se to bude dál zlepšovat, ale toto se opravdu vylepšit musí. Zpráva o pokroku se dělá po každé, ale máme také týdenní aktualizace o tom, jak to vypadá a dostáváme víc informací o tom, jaké odborníky potřebujeme, dostáváme čísla, abychom eh, pomáhali členským státům, abychom je také vyzývali, aby nějak zaplnili mezery. Pokud jde o oddíly pro rychlou reakci, Tam jsou ještě značné potřeby jenom členských států, zatím přispělo. Pokud jde o, ty, o tu rychlou reakci, Bylo obecně potvrzeno, že máme 15 členů pohraniční stráže dalších pracovníků, 25 členských států to potvrdilo, takže je to 74 od požadovaného složení. A druhý výsledek, který chci zmínit, se týká eh, hodnocení zánitelnosti a toho, že agentura provedla první základní hodnocení nebo posouzení zranitelnosti a teď musí členské státy včas zajistit implementaci doporučení, která se s tím pojí. A agentura musí zavést účinné monitorování v tomto ohledu. Samozřejmě komise to bude dál pozorně sledovat celý ten proces, a to jak na politické úrovni, tak na úrovni technické protože zohledňujeme odpovídající prostředky, které jsou nutné v kontextu šengenského hodnocení a také z hlediska lepšího zaměření prostředků EU. Další výsledek, který chci zmínit, je v oblasti mezinárodní spolupráce. Tady vyjednávání s bývalou Jugoslávskou republikou Makedonie dál probíhají. V říjnu ráda dala také komisi povolení vyjednat podobnou dohodu s Albánií, Černou horou, Bosnou a Hercegovinou. Další úspěch je zpracování integrované strategie pro zprávu hranic. To se musí udělat na evropské i národní úrovni a pracuje se na tom. Připravujeme odpovídající sdělení. A poslední věc, dohoda o centrále mezi EBCG, mezi touto agenturou a Polskem, což je hostitelská země. Ta smlouva začala platit začátkem listopadu a těšíme se na implementaci této smlouvy, která zajistí eh, řádné podmínky pro dobré fungování agentury. Já myslím, že se dá říct, že vy jste zapojeni v různých fázích do toho, co se děje. Výkonný ředitel agentury vám podává zprávy o situaci, pokud je posouzení zranitelnosti. 17. října tady byla schůzka na vysoké úrovni mezi vámi, členským mm, parlamentem a členskými státy, to je také důležitý prvek a důležitý informační zdroj pro nás. A my to zapracujeme do toho, co budeme dělat z hlediska stanovení dalších klíčových prvků při té integrované strategii pro zprávu hranic. A na závěr bych asi řekla, že úplné uvedení pobřežní spráže do provozu zůstává prioritou pro nás, pro všechny a budeme nadále poskytovat zprávy o dalším postupu. A já myslím, že tím bych uzavřela své úvodní vystoupení a ráda si vyslechnu vaše připomínky a otázky. Mnohokrát děkuji. Děkujeme, paní Syna. Děkujeme za komplexní prezentaci. A já se ptám kolegů, jestli si chtějí vzít slovo. Paní Kerl, paní Veržia, paní Keller. Mnohokrát děkuji a děkujeme také za tu prezentaci. Já se omlouvám, uteklo mi prvních pár minut, ale myslím, že to hlavně jsem slyšela. Já mám pár otázek a možná pár poznámek. Pokud je o Libii, o tom budeme mít možnost ještě mluvit na, na plenárce. Myslím, že je naléhavé, aby to proběhlo, protože, jak jsme všichni viděli, situace je prostě nesnesitelná, neudržitelná. Snažíme se posílit spolupráci, aniž bychom vyřešili otázky lidských práv, nebo abychom si toho byli vědomi a zohlednili to, ale to prostě nejde. Dále relokace je zřejmé, že zatím nestačí, co dělají členské státy. Chtěli bychom, aby to dělali více. Doufáme, že komise na to bude dál tlačit. A pak mám otázku na Frontex. Vy jste říkala, myslím, že 74 hraniční stráže nebo že členské státy přislíbily 74%, pokud jsem to správně pochopila. A také si vzpomínám, že když jsme připravovali nový mandát, byly tam výslovné sankce proti zemi, která neuplatní všechna doporučení Frontexu, pokud je uzavírání hranic a ochranu hranic. Na druhou stranu tam nebyly žádné sankce, pokud členský stát nenaplní celou kvotu pohraniční stráže. A já myslím, že to je politování hodné, protože na jedné straně všechny členské státy ukazují prstem na jeden konkrétní členský stát, ale pak nejsou ochotné zhostit se svého dílu práce. Takže mě by zajímalo, co tady má komise v plánu, aby zatlačila na členské státy, aby naplnili stoprocentní kvóty pokud si vzpomínám, tak to vlastně nebyl tak velký počet pohraniční stráže. Takže pokud máme jenom 74%, tak to vlastně není z hlediska absolutních čísel tolik. A pak mám ještě jednu poznámku, která se toho taky týká. Často se porušují lidská práva na našich vlastních vnějších hranicích. Dělají to naše vlastní pohraniční stráže EU, ne nezbytně Frontex, ale pohraniční stráže členských států neustále něco takového slyšíme. Minulý týden byl další případ, kdy zemřela šestiletá dívka na chorvatsko-srbské hranici, protože její rodině řekli, aby šli po kolejích zpátky do Srbska, vyhostili je z Chorvatska, poslali je po železnici a v noci neviděli, že jede vlak a při tom incidentu zemřelo šestileté dítě. Opravdu je těžké sedět tady a já vím, že komise řekne, že za to nesou odpovědnost členské státy, to jistě ano. Odpovídá se to členské státy, ale mně připadá hodně neuspokojivé sedět tady. My máme Evropskou unii, hraniční režim Evropské unie, sdílenou odpovědnost a tyto mechanismy. Máme Evropskou hraniční agenturu, máme společné předpisy, společná pravidla, společné hodnoty ale pořád se zdá, že nejsme schopni udělat nic proti porušování lidských práv, které vidíme na našich hranicích, kterou se dopouštějí pohraniční stráže Evropské unie, ať už členský státu nebo odinut. Možná jste se nad tím taky zamysleli. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také komisi za tuto první konsolidovanou zprávu. První otázka, kterou chci položit, je, zda Evropská migrační agenda byla od 13. května 2015 změněna, protože ta, která byla přijata v květnu 2015, měla čtyři priority. Snížit motivaci k nelegální migraci, zachránit životy, zajistit hranice. U toho druhého bodu tak dobře, a, ale u toho prvního mám jisté pochybnosti. Zajistit eh, v oblasti az, azylu, nebo tedy vynaložit eh, úsilí, abychom eh, urychlili azylové řízení, tam mám pochybnosti. A za čtvrté, zákonné cesty pro migraci. Ty my tedy pořád eh, hledáme, čekáme, jestli budou, ale jsme v mrtvém bodě. Mám pocit, že ta, to přemysťování to není jediná možnost, eh, jediná zákonná cesta. Kdybychom měli více legálních cest eh, pro přistěhovalce, nebo státní příslušníky z jižních zemí, tak bychom měli méně nelegální migrace a měli bychom také méně převaděčů. Zaměřím se na Líby. Ráda bych řekla, že i když ten pohyb není na stejné úrovni jako v roce 2014, tak Dneska jsem se třeba dívala, že loď SOS Mediterrane zachránila tříleté dítě, takže to znamená, že i dnes se takovéto děti snaží dostat přes Středozemní moře. Máme o tom informace i od nevládních organizací a já doufám, že nás pravda nedostihne tak, jako se to stalo v Líbii. Takže těch mrtvých je pořád stejně v pouštích i ve středozemním moři. A všechny současné politiky v této oblasti světa odsouvají migranty čím dál více na jich, to znamená více do pouště. A já jsem byla na misi v Tunisku, tam jsme dostali všechny informace. Takže to co ukazovala CNN, odhodila CNN, to nebylo žádné překvapení. My jsme ty informace také dostali. Když já si přečtu ve zprávě ty eh, dva odstavce věnované Libii, tak jsem opravdu zděšena, protože vidím, že to, co tam eh, se píše, to vůbec nesouvisí s tím, eh, co se děje v Libii. K čemu jsou tedy ty peníze? Komu jsou vypláceny ty peníze na Libii? Vy říkáte mezinárodní organizace. Ovšem nikdo nekontroluje území Libie, kromě ozbrojených milic. Nikdo nekontroluje území Libie, takže komu jsou vypláceny ty prostředky? Když nám říkáte, že 2000 rodin, přemístěných rodin, že se jim pomohlo, že 14 tisíc migrantů, že se jim pomohlo v detenčních centrech. Všechna detenční centra kontrolují ozbrojené milice. A pokud nejsou kontrolovány ozbrojenými milicemi dnes, tak budou zítra nebo byly včera. To se prostě nemění. Podívejte se situaci opravdu do očí. Je důležité, abychom věděli, komu ty peníze přesně byly vyplaceny a jak byly využity, protože jsou to peníze Evropské unie a my za to musíme skládat účty a to jsou opravdu obrovské částky a my se nemůžeme spokojit s těmito dvěma odstavce, kolegové. Všichni se je prosím přečtěte. To opravdu není na úrovni toho, co se nám v současné době vyčítá globálně. Pokud jde o otázku relokalizace, pokud jsem to dobře pochopila, tak ten proces je ukončen. Pokud nebude nová legislativa, těch 160 tisíc, to je konec. Zbývá těch 150 a, a tě, ty třistovky z Itálie, 150 z Řecka. My už nemáme žádné jiné relokalizační mechanismy, anebo mi něco uniklo reinstalace, tedy resettlement, může pokračovat, ale relokalizace ne, pokud eh, nepřijmeme něco nového. Já si myslím, že zítra to určitě nebude. Jsme tedy dostatečně výkonní? Já myslím, že ne a myslím si, že tedy ta agenda z roku 2015 byla přijata před tou slavnou krizí s Tureckem, byla přijata poté, co došlo k tomu utonutí v tomu stroskotání u Lampedusy. Tam bylo více než 700 mrtvých, proto byla přijata ta migrační agenda. Teď se k tomu trošičku vracím. Měli bychom mít teď agendu, která musí být v souladu s tím, co se stalo, protože teď se velmi vzdalujeme od toho, co bylo přijato v květnu 2015. A teď slyším, jak komise lituje, co se děje o těch návratech z Turecka. To je opravdu vrchol. Just... Děkuji. Chci vám připomenout, že zítra odpoledne v půl třetí budeme mít debatu právě na to téma, na tyto, o těchto věcech, o kterých jste mluvila, paní Veržie, a totiž Libie. Paní Zipl, mnohokrát děkuji. Právě jsme mluvili o evropském asilovém balíčku a stěžovali jsme se na to, že rada je v některých oblastech zatím neschopná předložit svůj postoj. Úplně jiná je situace u Evropské hraniční a pobřežní stráže. Rada postoupila velmi rychle, teď už máme pátou zprávu. A ještě pořád, pokud vím, jenom 15 členských států poskytlo zaměstnance a vybavení do té míry, jak se předpokládalo. Takže Kdo musí něco udělat? Nejdřív to chtějí, rozhodnou o tom a pak neudělají, co by měli. To je jenom taková poznámka stranou. A teď ještě k té situaci oblasti migrace. Já myslím, že peníze nejsou vždy to nejlepší řešení. A chci něco říct k Libii. Různé organizace nám říkaly, že když dáme peníze Libii, na administrativu, na organizaci. Oni musí zaplatit alespoň polovinu zločineckým gangům, protože jinak nemůžou pokračovat v práci. Takže bychom možná také měli uvažovat o dalších věcech. A já chápu, že komise, rada nebo co já vím kdo, se snaží reorganizovat libýský národ, ale současně neustále slyšíme, že je to katastrofální situace pro migranty. A z mého hlediska je opravdu až bolestné vidět, že jediným účelem je titulek Počet uprchlíků do Evropské unie klesá. Akceptujeme katastrofální situaci pro řadu lidí v Libii. Alespoň já jsem neviděla jednoznačné východisko, jednoznačný způsob, jak tu situaci změnit pro libijské občany, kteří možná sami s takovou situací nesouhlasí, ale myslím, že jsou v jiné pozici. A poslední otázka, protože to sem taky patří. Mluvila jsem o penězích. A co třeba peníze pro africký e, trust fond? Některé členské státy pořád ještě neplatí, spousta těch peněz jde z evropského rozpočtu. A úplně poslední otázka, postupy v případě nedodržení povinností ze strany některých zemí, které nejsou ochotné provádět relokalizaci. Máte k tomu něco, paní Holmajerová? Milí kolegové, paní předsedkyně, já budu postupovat eh, naopak. Děkuji komisi za intenzivní snahu, protože já si myslím, že jak na straně komise, tak na straně členských států se dostáváme krůček po krůčku dál. Naprosto chápu, miláska, že ten případ eh, toho šestiletého dítěte a ty ostatní případy že to bereš takto vážně, ale e, musíme postupovat e, co nejchytřeji i v oblasti jaksi lidských práv a tak dále. E, já si nedovedu představit, že to byl záměr toto. Myslím si, že to bylo spíše zanedbání péče takže je potřeba si uvědomit, že v těch situacích na hranicích je to často daleko složitější, než jak si my tady představujeme v Evropském parlamentu. Není vše tak jednostrané. Ani na té straně uprchlíků není vše tak skvělé, e, zatímco, že by na té straně pohraničníku bylo všechno negativní a špatné. Takže pozor. E, jsou zde velké rozdíly, je potřeba k tomu přistupovat diferencovaně. Já bych chtěla poděkovat za to, že stále více se členské státy, včetně Chorvatska, snaží s uprchlíky zacházet lépe, že vzhledem k tomu, jaká byla situace třeba před pěti, šesti lety, už i v členských státech dochází k diskusi a k určitému postupu. Co se týká eh, otázky na komise, chtěla bych se zeptat pro oblasti relokací, jak daleko jsou členské státy Eh, v tom, jak tedy do budoucna budou přijímat lidi oproti té minulosti, nebo zdá jsou zde nějaké eh, správní námitky proti tomu přijímat eh, uprchlíky v členských státech na základě resettlementu nebo relokací. Děkuji. Děkuji a teď dáme slovo zpět paní Sigán. Máte prostor. Thank you very much. Nakrát děkuji a děkuji všem poslancům za připomínky a za otázky. Možná začneme jedním zamyšlením. Je zřejmé, že ve zprávě o pokroku a také ve své prezentaci jsem uváděla řadu čísel. Ale prosím vás, jak jsem říkala na začátku, je velice důležité, abychom viděli, jak vypadá situace. Jak se vyvíjí situace. Máme nejrůznější údaje, a ti nám poskytují celkový obrázek a také nám umožňují eh, pozorovat trendy. Ale když máme ta čísla, která nám umožňují trošičku přizpůsobit opatření, lépe je naplánovat a také prostřednictvím těchto čísel všechno vědět, nezapomínáme na lidi, to nejde. Nejde o to, že bychom zapomínali na lidi, jde o to, abychom měli možnost a prostředky, jak posoudit, jednotlivé situace na základě důkazů. Každý migrant je člověk a tak se na ně taky díváme. Každá ztráta života na moři je navíc. A to je princip, který máme vždy na mysli, když pracujeme na svých politikách. Takže pokud jde o lidská práva, o tom se nevědnává. To je dáno. My jsme Evropská unie hodnot, Základní práva jsou pro nás podstatná, máme právní závazky a jsme odhodlaní implementovat je ve všem, co děláme. Samozřejmě situace je komplexní, pokud je o implementaci migračních politik, ale mohu vás ujistit o tom, že při spolupráci s třetími zeměmi dodržování lidských práv představuje věc, která je zakotvená ve všech programech a implementuje se ve spolupráci s uznávanými partnery, ve směs ze systému OSN. A u toho všeho dodržování základních práv je záležitost pro nás klíčová. Takže například, když mluvíme o Libii a o tom, co můžeme udělat, abychom posílili dodržování lidských práv, třeba když děláme školení a sledujeme situaci a spolupráci s libijskou pobřežní stráží, je to jeden z významných modelů našich školení pro ně a také procesu monitorování. Když se podíváme na situaci detenčních středisek, zadržovacích středisek, snažíme se podpořit zavádění standardních postupů na těchto místech. Podporujeme aktivity humanitárních organizací, a v informacích pro migranty máme také odkazy na lidská práva, abychom posílili povědomí. Všechny tyto věci děláme, patří to k naší práci. A když se podíváte na ty problémy, o kterých slyšíme ve vztahu k Libii, je to zpráva o pokroku. A je to všechno v kontextu širších informací z toho sdělení ze září, ale je tam zajímavý odstavec, kde se odkazuje na práci na infrastruktuře a na to, že se snažíme pomáhat organizaci, která v Libii pracuje z hlediska každodenního života libijských migrantů. S tím, že se poskytuje podpora malých podnikům, podpora na vzdělávání dětí, pomáhá se ve stávajících strukturách a komunitních centrech, kde jsou místa pro děti, a snažíme se také posílit budování kapacit na úrovni místní zprávy. A tady cituji ze zprávy o pokroku. A my říkáme, že náročné prostředí v Libii je nadále překážkou, ale aktivně pracujeme s našimi partnery, kteří jsou tam uvedeni, abychom ta nebezpečí minimalizovali. Takže situace dokonalá není, ale máme jasný plán, jak pokračovat dál. Pokud jde o přemístění, relokace, Samozřejmě souhlasím. Pořád to nestačí a mohu vás ujistit, že všechna opatření, která jsme přijali ve vztahu k členským státům, které se neúčastní tohoto úsilí, solidárně úsilí, zahájili jsme řízení ve věci porušování povinností a pokračujeme. Pokud je o IBCG a těch 74 pracovníků. Já myslím, že to musím ujasnit. Asi jsem se nevyjádřila úplně přesně. Členské státy potvrdily, že mají k dispozici 1500 pobřežních, eh, eh, pracovníků pobřežní stráže, ale zatím ještě nedodali jména. A trošku se to asi zdrželo, protože byly nutné konkrétní specifikace a taky doba vyslání. Takže pořád ještě věříme, že těch 74% poskytnutých jmen je jenom tolik, protože zbytek eh, dostaneme, až tohle všechno uděláme. Pravidelně o tom podáváme zprávy a budeme v tom určitě pokračovat. Takže já doufám, že když poskytneme další informace o tom, jaká máme očekávání a konkrétní potřeby, pomůžeme také členským státům rychleji celý postup uzavřít. A pak ještě ta, ty staré případy porušování lidských práv a informujte nás dál. Já jsem konkrétně ve své prezentaci mluvila o boji proti převaděčům a obchodníkům s lidmi, protože toto je v tomto procesu nesmírně důležité. Protože všechny příklady, které je možné uvést, u toho začínají. Když nebudeme účinnější v boji proti nim a členské státy nebudou proti nim účinněji postupovat, nebudeme důraznější v tom, co děláme, já se obávám, že ten obchodní model se vždycky přizpůsobí z ekonomických důvodů, protože převaděči jsou nemilosrdní. A vždycky budeme stát před takovou situací. Ale toto je jeden z pilířů našich aktivit a já věřím, že společně s členskými státy budeme mít pozitivnější zprávy. A já myslím, že tím se také sníží počet takových dramatických situací. Ale byli bychom opravdu vděční, kdybychom dostali informace, které vy máte o potenciálním porušování práv eh, přímo v terénu. A já vím, že delegace Evropského parlamentu pojede do Libie v prosinci. Zítra budu mít informace o také budeme informace o zjištěních, vy tam pojedete a určitě dokážeme ještě zajistit další informační schůzku, aby vám ty informace mohli dát. A mě budou velice zajímat výsledky vaší mise. Pokud jde o Evropskou agendu pro migraci 2015, já myslím, že všechno, co se stalo poté a co se odehrává teď, jenom potvrzuje, že to, že jsme navrhli jakýsi holistický, komplexní model nejlepší možné zprávy migrace stále platí. Stále je to základ. Ten dokument, který vznikl na začátku, na začátku funkčního období této komise, protože se řídil jednou z hlavních deseti priorit předsedy Junckera, což byla migrace, byl to dobrý dokument, který byl pro krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé účely. Takže v tomto časovém horizontu se zpracovávaly další kroky. A v roce 2015 byla ta, byly ty nejdramatičtější počty a proto bylo nutné zaměřit se na to, že vytvoříme operační kapacity z krátkodobého hlediska, abychom řešili bezprostřední krizi. A to byla zatím největší krize v Evropské unii. Takže já myslím, že tato agenda zůstává velice dobrým východiskem A sdělení z 27. září to také ukázalo, ukazuje to i tato zpráva o pokroku. Od tohoto okamžiku až do posud jsme měli vůbec poprvé takové to nějaké operační nastavení, možná to není úplně udržitelné, ale pomáhá to těm zemím, které jsou v přední linii krize a musí se jim pomoct. Teď je to Itálie a Řecko, jindy to může být jiný členský stát. Takže už toto samo o sobě je úspěch této agendy. Ale také potřeba zohlednit zprávu hranic, azyl. Tohle všechno se děje a my jsme se dokázali poučit z toho, co se zatím stalo a nechali navrhnout rychlejší a zacílenější změny toho legislativního nastavení, abychom napomohli našemu systému a aby migrační politika opravdu byla dostatečně komplexní aby zachytila všechny prvky, včetně zákonné migrace, zákonných cest, protože zákonná migrace je jeden z nejlepších způsobů, jak omezit nezákonnou migraci. Ale možná ne okamžitě v případě krize z krátkodobého hlediska. U přesídlení nebo znovu já jsem zmínila 81% závazků. Já myslím, že to už samo o sobě je dobrá zpráva a myslím si, že kromě toho všechno, co se dělá teď, pokud je o legislativní postup a systém znovu usídlení v rámci asilového balíčku, to se dělá také proto, abychom se co nejlépe poučili, abychom si vyměnili osvědčené postupy a pomohli členským státům omezit potenciální administrativní zátěž a pomoct nám všem k lepšímu systému. Já myslím, že my se to teď snažíme dělat v rámci této legislativní činnosti, ale znovu usídlení jako takové je také velice důležitý prvek v kontextu našich globálních závazků. A vy víte velice dobře, že se pracuje na globálním kompaktu pro migraci a uprchlíky v návaznosti na schůzku UNGA loňského roku, výsledky budou patrné příštím roce a znovu usídlení patří k našim závazkům. A já myslím, že na všech těchto fórech a také při naší legislativní práci tady se snažíme co nejlépe inspirovat a poučit, abychom pomohli členským státům i sami sobě zmírnit administrativní zátěž, která se pojí se znovu usídlením. Takže já myslím, že děláme dobré věci a snad to přinese výsledky dívám se na ty jednotlivé věci, ale myslím, že už jsem to všechno asi vyčerpala. Taky jsem v prvním vystoupení zmínila svěřenecký fond. Ano, jsou tam prvky, které patří k příspěvkům na financování to se týká členských států, ale já myslím, že to, co dělá ten svěřenský fond a implementace tolika projektů, příslip tolika projektů a výsledky těchto projektů budou motivační faktor pro členské státy. Myslím, že všichni chápeme, že jsme na stejné lodi a pracujeme v rámci Svěřenického fondu s africkými zeměmi, abychom pomohli jim i nám všem. Mnohokrát děkuji. Paní Sigan, děkujeme za podrobné odpovědi a za prezentaci. Děkuji kolegové, děkuji za zájem. Zítra ráno budeme pokračovat v 9 hodin řízením migrace budeme mít slyšení o spolupráci s třetími zeměmi. Děkuji vám a přeji příjemný večer.